Okay. Good afternoon, everybody. Dobrá, tak odpoledne ve, dobré odpoledne ve spolek. Uh, už bychom měli zahájit naše setkání. Please, uh, find a... Zaujměte, prosím, nějaká místa. A já přejdu do švédštiny, takže pokud nerozumíte švédsky, doporučuji, abyste si oblékli sluchátka teď. Oh, that really silenced the audience. I mean, <laughs> I should say often that I want to speak Swedish because then everybody can... <laughs> eh, hej och hjärtligt välkomna till det här mötet. Tak já vám eh, všem přeji dobré odpoledne na naší schůzi. Je to velice zajímavá schůze a sice eh, seminář o rovnováze eh, pohlaví v eh, správních radách a představenstvech. Jsem velice rád, že se nám něco takového podařilo zorganizovat a že máme tolik lidí, kteří k tomu mají co říct. Máme tady úžasný seznam řečníků s velice zajímavými příspěvky. Slovo si před tolik lidí, že nemohu říct si to, co normálně Eh, říkám, a sice, že budeme mít hodně času. Máme tady, eh, tady zpravodaje, kteří eh, nám teď něco řeknou. Máme tady, tady zpravodaje té zprávy, kterou budeme psát a máme tady také zástupce hospodářského a sociálního výboru, který nám také přispěje. To znamená, já vám všem srdečně přeji úspěch dnešní odpoledne a teď se pustíme eh, do prvního panelu. Také je velice důležité, abychom se drželi řečnické doby, protože eh, máme tady řadu lidí, kteří eh, chtějí něco říct. Každý řečník dostane maximálně pět minut a jako první dostává slovo paní Kratsa Cagaropolu. Děkuji. Musím říci, že je skvělé s vámi zde dnes být. Ten eh, dnešní program eh, je opravdu úžasný. Jsem ráda, že se nám pomalu eh, podařilo získat zástupce výboru pro záležitosti po žen. Dneska směrnici, o které se budeme bavit, tedy v debatě o té směrnici, a sice o Eh, genderové váženosti v správních orgánech. Máme tady eh, zpravodaje eh, stanovisek k této směrnici z jednotlivých výborů, kteří se budou účastnit debaty. Je tady paní Regner za pr- výboru pro právní záležitosti, ale za výbor pro práva žen bych ráda řekla, že my jsme přišli sem poslouchat, abychom rozpěli své pochyby a získali informace, abychom mohli zareagovat a přijít s nějakým realistickým návrhem. Z pohledu mm, výboru pro práva žen ehm, vám chci připomenout, že eh, rovná účast eh, žen a mužů v představenstvech a správních radách se tady neřeší poprvé. Naš, naš výbor už eh, zpracoval stanovisko k tomuto tématu, které eh, se dotklo všech těch eh, úkolů, které souvisejí se zapojením žen do rozhodování na vrcholové úrovni ve společnostech. Vyzvali jsme tedy komisi, aby zavedla závazná a efektivní opatření. Takže když eh, se to neřešilo dříve, tak to najednou bylo v, eh, alespoň v usneseních. My jsme vyzývali k přijetí opatření tak, aby bylo možné eh, řešit nedostatečnou účast žen v správních orgánech, které přijímají hospodářská rozhodnutí. Myslíme si, že tady máme dva zdroje inspirace. Na jednu stranu je tady rovnost pohlaví, jak ji eh, stanoví charta eh, základních práv a smlouvy. Na druhou stranu je eh, naším cílem v Evropské unii růst a konkurenceschopnost. Všechny mezinárodní studie ukazují, že toto vede k dobrým výsledkům. Ehm, Firmy jsou efektivnější, když mají eh, vedení více žen a konkurenceschopnější. Myslím, že eh, nyní jsme připraveni na řešení tohoto problému a, tohoto návrhu a společně s výbory, eh, se, se odborníky tohoto výboru, a já jsem také členkou výboru pro právní záležitosti, se budeme zabývat tím, jak Eh, se k tomu postavit. V naší eh, zprávě přijaté v červenci jsme uvedli, že existují eh, v určité podobnosti mezi zákony jednotlivých členských států a podobný přístup jsme viděli v kvótách, v procentech, která se členské státy přijaly jako své cíle. Nicméně jsou tady určité eh, rozdíly a těmi se musíme zabývat. Musíme se snažit eh, zvýšit eh, počet žen v správních orgánech. A měli bychom se snažit zvýšit náš cíl 40% do roku 2020. Je důležité, eh, abychom se eh, zabývali eh, přesným provedením těch opatření. Jaké aspekty je třeba řešit s mm, pokutami nebo postihy? Eh, nám o nedosažení cíle nebo spíš o ty metody? To bychom měli posuzovat. A ještě jednu věc, o které jsem chtěla hovořit, eh, předtím než eh, začneme zmiňovat závažný, závazný návrh. Zabývejme se metodami, které zatím firmy uplatňovaly dobrovolně. Komise vydala varování pro tedy vedoucí představitele ve firmách, ale výsledky těch dobrovolných e, dohod nejsou nějak zvlášť pozbudivé. A já bych tak rád e, zdůraznila, že e, jsem se zabývala tím, jak to jednotlivé členské státy řeší. A myslím si, že doporučení by mohla být užitečná předtím, než začneme vydávat legislativu. Ovšem eh, Rada už eh, a komise už vydala i doporučení členským státům a to také nebylo nějak dvakrát účinné. Máme před sebou tedy eh, určitou výzvu. Jaká opatření můžeme přijmout, aby byla užitečná? Co je nebo jak nejlépe uplatnit účinná opatření? Máme do toho tedy zapojené dva výbory pro ženská práva a právní záležitosti a ty eh, budou koordinovat své postupy tak, abychom mohli eh, předložit návrh, který povede k výsledkům a který se bude snadno uplatňovat po celé Evropské unii. Jednalo by se o eh, základní a symbolický krok po, po vzbuzení rovnosti a práv žen a také k eh, pouzbuzení jednotného trhu. Aby jednotný trh mohl být efektivní, tak musí samozřejmě vycházet z harmonizovaných standardních pravidel. Děkuji vám, eh, paní Kraco. A nyní eh, má, teď jsme si tady vyslechli jednu zpravodajku k zprávě, která nám říká, že se spolupracuje s výborem pro právní záležitosti a to mě velice těší. A nyní dávám slovo paní Regner aby nám eh, řekla, jak to vidí. Děkuji. Návrh, eh, který máme od Evropské komise, je dárek, ale není to dárek ženám, ale je to dárek ženám a mužům k eh, posílení debaty a k dosažení výsledků. Je to dárek podnikům, protože podniky eh, tímto eh, dávají, eh, dostávají možnost si trochu odklopit klapky z očí a rozšířit si v obzory a vidět, že do svého plánování mohou zahrnout širší spektrum osobností, úspěšných osobností. Já jsem upřímně řečeno velice zvědavá na toto zasedání, protože na cestě eh, k němu mm, bychom se měli zamýšlet nad tím, jestli ten návrh stačí, eh, jestli eh, tam stačí ty postihy, nebo jestli to není náhodou příliš mnoho na ty podniky, jestli jim nenakládáme příliš na hrbet. Takže předpokládám, že na konci dnešního odpoledne budeme moudřejší, ale ještě jednou bych řekla, že je důležité a správné, úzce spolupracovat mezi námi, našimi dvěma výbory pro právní záležitosti a práva žen. Dobře víme, kde jsou ty obtížné věci a doufám, že tu debatu dovedeme k dobrému pozitivnímu výsledku, ze kterého budou mít všichni něco, ženy, muži a především podniky ve smyslu úspěšné podnikové kultury, která bude moci Evropu pozdvihnout výše. Takže doufám, že se dneska to hodně dozvíme a už se těším na dobré výsledky. Děkuji, paní Regner. A opravdu se e, těšíme na e, spolupráci e, v rámci našich výborů. A teď tady před sebou, teď jsme si vyslechli tady dvě zpravodajky pro tuto zprávu. A samozřejmě věc nezajímá jenom tyto dva výbory. I jiné eh, parlamentní výbory eh, na to mají eh, zájem. A proto tady máme také tři navrhovatele stanovisek za Ekon, výbor pro zaměstnanost a IMKO, takže nejdříve Ole Schmidt za Ekon, prosím. Well, I'm, I, I... Děkuji. Já začnu tím, že vám ukážu nějaké obrázky, z generální rady Evropské centrální banky. Vidíte tady sama, samé černé obleky. I na barevné fotografii vidíte, že jsou to jenom sami muži. Proč vám to ukazuji? Protože jsem z výboru Econ a ukazuji to proto, abychom si možná uvědomili, že bychom měli začít u vlastních institucí. My žádáme od druhých více, než čeho dosáhneme sami. A Mm, někdo by mohl říct, že to nemá nic společného, ale já si myslím, že to je právě součást toho dvojího metru. A my bychom se měli zamyslet nad tím, eh, jaké si klademe cíle a měli bychom začít vlastními institucemi. Plně souhlasím se vším, co tady zaznělo v rámci návrhů i Eh, co řekli předřečníci. Já plně souhlasím z celého srdce. Začal jsem v politice v 70. letech a byl jsem zvyklý na to, že všechno muselo být více či méně jaksi vyvážené. A myslím si, že to je otázka změny postoje. O to tady jde. My můžeme samozřejmě činit právní návrhy, ale měli bychom si být vědomi toho, že postoje jsou podstatné a jsou jiná opatření, která lze přijímat. A proto já budu klást důraz ve zprávě, kterou připravuji, na to, že je to daleko širší téma. Není to jenom otázka členství ve statutárních orgánech. Je to o tom, jak vnímáme sociální stát. Je to, hm, když se mi narodil první syn, byl jsem v parlamentu ve Štokholmu a zůstal jsem půl roku se synem doma a udělal jsem to dobrovolně. Proč? protože jsem byl ženatý a jsem nadále ženatý a my si tu práci prostě rozdělili spravedlivě mezi sebou a o tom není žádná diskuse. Já to neříkám, protože bych si myslel, že tu je nějaká zásluha. Já to říkám při vší skromnosti. Máme rozdílné sociální systémy, ale myslím si, že to, u toho se musí začít. Musíme se snažit měnit celý systém toho mm, sexy sociálního státu ve vlastních zemích. A moje otázka k tomuto návrhu zní, zda je to přiměřené. Myslíme si opravdu, že toto je legislativa, kterou potřebujeme na úrovni EU? Nemohli bychom třeba e, požovat, že to by mohly řešit členské státy? E, e, ne, nebo možná by se to nemělo rovnou týkat konkrétně nejvyšších článků vedení, že si by to nemělo být třeba nějak um, řešeno jinak. Čili já se budu snažit ve své zprávě soustředit nebo nabídnout. I mý přátelé se ke mně staví kriticky, že nedělám maximum nebo že využiju, jak, nebo že přistupuju k legislativě příliš striktně a nevím, jestli to bude názor většiny, ale řekl bych, že já udělám maximum pro to, abych předložil návrh, který bude eh, přijatelný i pro radu. Já jsem slyšel, že existuje blokující menšina vůči tomuto návrhu a tak bychom měli přemýšlet. I ti, kteří si myslí, že se pletu, tak by se měli možná zamyslet nad návrhem nějakého kompromisního textu, který by byl přijatelný pro všech 27 nebo 28 členských států. A já bych eh, rád, jak si využil, jak si naši politickou dovednost v tomto směru musíme jaksi ustoupit trošku tady, trošku tam, ale hlavně důležitá je, je ta orientace, ten jasný směr a mohu vás ujistit, že to nebude zpráva, která by zhoršovala situaci. Ta zpráva má situaci zlepšit. Možná tam nebudou všechny právní nástroje e, zakotvené, ale ten cíl a ten záměr je naprosto stejný, jaký máme určitě všichni společně. Děkuji. Tak så jättemycket för det. Då Děkuji. Tolik tedy eh, zástupce Ekonu a teď k výboru eh, pro eh, zaměstnanost a slovo dostává paní Cornelise. Thank you, Mr. Chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já nejsem velkým fanouškem kvót a myslím, že to by neměl být nikdo protože by bylo nádherné, kdyby se v rámci samoregulace každá firma sama rozhodla přijmout dostatečný počet žen do statutárních orgánů, aby, byla, ta, aby to zastoupení bylo paritní. Ale e, samoregulace měla příležitost dvě, tři desetiletí se prosadit a musíme konstatovat, že to příliš nefungovalo. Někdy to šlo, ale většinou ne. A někdy přesně nepochopím, podniky a státy, které si stěžují, že by samoregulace měla dostat šanci. šanci. Eh, dostala šanci na velmi dlouho a nevyužila ji. Mě tady na tom zaujalo v této diskuzi to, že jak firmy, tak vlády a politici a skupiny všichni říkají, že sdílejí ten cíl, aby bylo více žen ve statutárních orgánech. Nikdy nikdo neřekl to ne, to bychom teda tam ty ženské nechtěli. Ale přesto existuje silný odpor eh, vůči těm, tomuto návrhu a ze způsobu, jakým je ten návrh formulovaný, pokud ten stát bude mít dobrou politiku, tak to pomůže dostat ženy do těchto orgánů zcela bez problémů. A pokud nemají dobrou funkční politiku, aby se ženy do statutárních orgánů dostaly, pak samozřejmě s tím budou mít problémy, ale stejně by museli měnit tu situaci. A to též firmy. Pokud firmy budou přijímat dostatečná opatření pro to, aby ženy představovaly aspoň 40% do roku 2020, tak nebudou mít žádný problém a, a mohou pokračovat fungovat tak, jak fungují. Ale pokud toho nejsou schopny, no tak prostě budou mít problém. Já chápu ty obavy. Ten návrh je určený těm, kteří eh, nekonají, ne těm, kteří kteří již konají. Naším úkolem jakožto parlamentu by mělo být společně zlepšit ten návrh. Jsou tam určité právní nejistoty a některé věci, které je třeba v návrhu zlepšit. Musíme si o nich pohovořit, zda něco rozšířit nebo vyjasnit, nebo jak upřesnit kritéria, ale musíme také e, se snažit získat širokou podporu pro ten návrh. Jak říkal pan Schmidt, už také uvažujeme o tom, jak se k tomu bude stavět rada a potřebujeme e, také připravovat naše členské státy, občany, vlády a podobně, aby, aby e, se připravili a, a pokud možno vytvořili širokou koalici. Tento návrh již jednu věc dokázal, aniž bychom o něm hlasovali, a sice, že se toto téma dostalo do popředí pořadu jednání. Vyvolalo to mnoho emocí, jsou toho plné noviny a myslím si, že opravdu byl nejvyšší čas, aby eh, genderová rovnost byla předmětem seriózní debaty. Tak so jättemycket för det och Děkuji mnohokrát. A dostáváme se nyní k poslednímu eh, navrhovateli eh, stanoviska, a sice eh, za IMKO paní Parvanova. Děkuji, pane předsedo. Jako žena bych nejdříve ráda řekla, že bych moc ráda takového manžela jako Ole, a, který by říkal, že bez řečí si se mnou bude dělat napůl. Jako poslankyni eh, musím říct, eh, že eh, kež by tedy byly rovné příležitosti pro muže a ženy bez debaty a mm, pokud jde o to, co tady kolegové říkali, 20 nebo 30 let nebo dokonce století samoregulace a dobrá vůle nejenom politiků, ale i všech dát stejnou roli mužům a ženám, a nejenom v podnikání, ale i v politice, nestačila, takže musíme eh, zvážit i jiné kroky, než ty, ke kterým zatím bylo přistoupeno. A podívejte se eh, tady na složení evropských institucí. Souhlasím s Ole Schmidtem, že si nejdříve musíme zamést před vlastním Prahem. To samozřejmě neznamená, že bychom se neměli eh, zabývat i nad světem soukromého podnikání. Eurobarometr říká, že tři čtvrtiny občanů jsou pro kvóty a 49%, čili prakticky eh, polovina, je pro eh, peněžní pokuty, eh, což by byl nejvhodnější mechanismus k vynucování takovéto legislativy. Čili občanem očividně vnímají, že dříve nebo později rovnost pohlaví a by měla přijít a asi není cesta jinudy. Čili jako navrhovatelka stanoviska výboru pro vnitřní trh se budu snažit připravit vyrovnaný trh, zejména tedy o vnitřním trhu a o, v odrazu spotřebitelských preferencí v rozhodování statutárních orgánů firm. Ukazuje se, že 70% rozhodování o nákupech činí ve světě ženy, takže e, ženy e, v vedení firm mohou lépe pomoci nahlédnout firmám e, do rozhodování spotřebitelů. A potom tady jde o firmy, které působí ve více než jednom členském státě. Zatím je tady taková kakofonie Ehm, je tady určitá diverzita, která může zásadně ovlivnit negativně fungování jednotného trhu. Firmy, které fungují eh, přeshraničně, potřebují eh, mm, soudržný a spolehlivý právní rámec, aby se mohli dostávat na vnitřní trh všude. A dokážete si představit, že když firma funguje nadnárodně, tak uh, Eh, si vybírá, která legislativa pro ní kde bude eh, platit. Podle studie McKinsey existuje pozitivní vztah mezi eh, genderovou mm, rozmanitostí a výkonností firm a proto Eh, zahrnutí žen eh, nebo do, ve větší míře do statutárních orgánů ve firmách eh, může mít také vliv na finanční výkonnost firm. V neposlední řadě musíme zvážit sociální kontext. V době finanční, hospodářské obecné krize je eh, neodpustitelné nepoužívat polovinu populace, i když už teď eh, se ukazuje, že příspěvek té ženské poloviny populace je nesmírně cený a pozitivní. Žádná eh, studie neukazuje, že více žen v statutárních orgánech by škodilo. Naopak pouhé 10% navýšení počtu žen vede k 20% nárůstu obratu. A žádná studie neukazuje žádný opačný efekt, znovu říkám. A potom um, pobídky pro členské e, státy k e, uplatňování e, principu rovnosti pohlaví ve firmách a také k tvorbě eh, personální eh, politiky. Eh, k tomu já se tam tedy budu vyjadřovat ve svém stanovisku za IMKOM. Děkuji vám. Děkuji. A teď jsme tedy vyslechli navrhovatele stanovisek. A, a teď dáme tedy slovo paní Šarmě za hospodářský a sociální výbor. Eh, máte slovo. Uh, thank you very much and thank you for the opportunity to address the, Děkuji. Já bych ze všeho nejradši začala tím, že nemluvíme o kvótách. Tady bychom ty věci neměli směšovat. Kvóta je velmi negativní slovo. A a často vede k velmi emocionální diskuzi. Měli bychom mluvit spíše o e, cílech, tedy o cílech, kterých chceme dosáhnout. Další důležitou věcí je, že ve světě neexistuje žádný prodejce nebo žádná firma, která by neměla svůj cíl. A těchto cílů se snaží dosáhnout. Proto je důležité, abychom i my měli takovéto cíle, a snažili se jich dosáhnout. Po celá století tady existovala samoregulace, jak už bylo řečeno, a nevedla k žádné změně. A od té doby, co se o této směrnici začalo hovořit, tak v zemích jako v Dánsku nebo ve Francii došlo k obrovské změně jen za tu dobu, co o ní diskutujeme. Eh, dokonce zde byla podepsána eh, charta, kter, do které se zapojilo 24 firem a některé z nich byly dokonce střední či malé podniky. Takže není pravda, že by toto téma nebo že by to genderová vyváženost nebyla dobrá pro podnikání. Skutečně jsem zatím neslyšela žádný takovýto argument. Eh, dozorčí orgány mají být nezávislé na eh, výkonných orgánech té společnosti. Eh, ti lidé by se mezi sebou neměli znát a většina žen, které byly právě do těch nevýkonných orgánů jmenovány, jsou nezávislé. Yeah. Eh, často zde dochází ke stereotypizaci žen, které byly do těchto orgánů jmenovány. Eh, často eh, dochází ke stereotypizaci toho, že ženy mývají více pozic v těchto orgánech, ovšem toto je pravda spíše v případě mužů. Muži často zastávají post v těchto orgánech a zároveň jsou také členy výkonných orgánů. Eh, dalším takovým stereotypem eh, je, že eh, ženy ne, nedisponují dostatečnými dovednostmi a jsou mladší. Nicméně zde je třeba si vypracovat business case měli bychom eh, zde mluvit spíše eh, skutečně o záležitostech podnikání a ne o záležitostech rovnosti podlaví, protože eh, ta, ten základ spočívá spíše v tomto. Zároveň zde Jak jsem řekla, neexistují žádné, orga, žádné argumenty proti, takže proto bychom se měli snažit o to, abychom zde pokročili a měli bychom eh, podpořit obě dvě zpravodajky, aby pomohli komisařce Redingové dosáhnout tomto cíli. Děkuji. A nyní se eh, podívejme na instituci, která celá rozhýbala tuto debatu a sice eh, na komisi dáme slovo. Zástupci komise pan eh, Čubanu Dorda. Eh, Děkuji, pane předsedo. Také bych vám chtěl poděkovat za to, že jste zorganizoval tuto, tento workshop. Chci také pozdravit vaše kolegy, takže dobrý den všem. Eh, pokud, byla, pokud bylo anglické tlumočení věrné, tak vy jste se v úvodu zmínil o tom, že v centru té debaty je komise. A tato debata se již teď ukázala jako velmi zajímavá. Rád bych začal pár slovy o kontextu, v němž tento návrh vznikl. Takže nejprve představím eh, několik prvků, které jsou důležité pro obsah tohoto návrhu. Za posledních asi 40 let firmy v jednotlivých členských státech, ale také na evropské úrovni přistoupily k konkrétním činům, a to v různých odvětvích. To přineslo své ovoce jak ve vzdělání, tak také v zapojení do pracovního trhu a také v zapojení do veřejného života. což je ostatně sektor, který za ostatními eh, dost zaostává. Zaměřme se teď na konkrétní ukazatele toho zapojení žen do eh, ekonomického rozhodování. Ta čísla, nebo ta nejnovější čísla, která jsou k dispozici z října loňského roku, ukazují, že v současné době jsou členkami výkonných rad společností pouze 15,8 žen a u těch výkonných je to 6,8 Za posledních deset let eh, byl ten pokrok spíše pomalý. Eh, ten pokrok byl pouze, nebo to zvyšování bylo pouze o 0,8 až 0,9 ročně. Tento růst je neadekvátní. Proto rada na počátku 80. let, v roce 83 nebo 84, vytvořila doporučení, která měla vést eh, nebo která měla být ve prospěch žen. V roce 1993 se rada k této záležitosti vrátila, opět vytvořila doporučení pro členské státy, které mělo vést ke, eh, k lepšímu zapojení žen do procesu ekonomického rozhodování. A před několika lety, v roce 2010 2011 eh, byl vytvořen návrh pro samoregulaci, který se obracel na evropské firmy. Eh, dnes již o tomto návrhu byla řeč. Nicméně tento návrh se nesetkal s velkou odezvou. Zároveň jsme zaznamenali, že za posledních pět let členské státy, respektive poměrně malý počet členských států, přijalo určité iniciativy, jejímž cílem je zapojit ženy do ekonomického rozhodování. Jiné člen, ostatní členské státy opět spolehají na samoregulaci. A ta situace Eh, v Evropě je velmi roztříštěná. V některých členských státech je ten poměr 4%, poměr zapojení žen, v některých státech dokonce 26 či lehce nad 30%. Jedná se tedy o zapojení žen do statutárních orgánů společností kotovaných na burzách členských států. Takže ten pokrok, kterého bylo dosaženo, je velmi nerovnoměrný. A to musíme mít na paměti kdy, ve chvíli, kdy se zaměříme na ten nový návrh Evropské komise tento návrh, jak se domníváme, je zároveň ambiciozní, ale také realistický a proporcionální. Já bych eh, každé z těchto tří eh, adjektiv rád ilustroval příklady. Byl zde stanoven cíl, aby do roku 2020 bylo dosaženo 40% zastoupení toho méně zastoupeného pohlaví. To znamená, že tento cíl není pouze jednostranný. Stahuje se jak na muži, tak na ženy. V odvětvích, kde je ženská majorita nebo většina žen, tak tam se tento návrh obrací na muže. Pochopitelně, že eh, tím hlavním, eh, těmi hlavními, kdo z těchto eh, opatření bude mít prospěch budou ženy. Zároveň je třeba zvážit eh, vlastnictví eh, firem nebo způsob eh, vlastnictví těch firm. Ten návrh, ten 40% návrh se obrací na veřejné společnosti, respektive na všechny společnosti, ale v případě veřejných společností je tam stanoven cíl pro rok 2018 a je to 6 To znamená, že my se tady nesnažíme o stanovení eh, kvót, tak jak to tady bylo řečeno. Samozřejmě zde musí jít hlavně o, o to, aby ta osoba byla dostatečně kvalifikovaná a měla nutné dovednosti. To znamená, že i v rámci tohoto návrhu tím hlavním kritériem při náboru musí zůstat kvalifikovanost osoby a její e, talent. Nicméně v tomto návrhu se říká, že pokud e, dva kandidáti mají stejnou kvalifikaci, tak v souladu eh, s, s právními rozhodnutími Evropského soudu by měla být dát, dána přednost tomu kandidátovi, který eh, náleží k tomu nedostatečně zastoupeného pohlaví. Tento návrh je zároveň realistický, protože nemá na zřeteli pouze ty cíle, které jsou stanoveny eh, pro roky 2018 v případě veřejných společností a rok 2020. My se snažíme eh, stanovit transparentnější způsob náborových řízení, snažíme se vytvořit systém, který přinese eh, výsledky také po tom roku 2020. To znamená eh, v době, kdy již tato směrnice nebude v, plat, v platnosti. To, znamená, to znamená, že se do té praxe snažíme zasáhnout efektivním způsobem. Apelujeme také na to, že je třeba v náborových řízeních zavést transparentnost, tak aby zde byly eh, srovnatelné kritéria při náboru. Realistický je ten zá- návrh zároveň proto, že zohledňuje situace v jednotlivých členských státech. Některé členské státy, které chtějí být ambicioznější, tak samozřejmě mohou zůstat u svých samoregulačních eh, opatření, pokud budou mít stejné výsledky eh, k tomu roku 2020. Tento legislativní návrh umožňuje členským státům to, aby pokud ten jejich systém funguje, aby si jej udrželi. K těm cílům je tady třeba přistoupit teprve ve chvíli, kdy ten stávající systém nebo ta samoregulace nenese potřebné výsledky. Tím posledním adjektivem, které jsem použil, eh, bylo proporcionální v souvislosti s tímto návrhem. A slovem proporcionální rozumím to, že ten návrh je skutečně vhodný ke svému účelu. To znamená, že ten návrh se zaměřuje na různé druhy statutárních orgánů a na jejich různé členy. To znamená, že eh, odděluje eh, výkonné a nevýkonné orgány. Těch 40%, ten cíl 40%, tak eh, zde se jedná o členství v dozorčích radách. My ale zároveň po členských státech chceme, aby ty podniky vytvořily svůj, své vlastní cíle, pokud jde o genderovou vyváženost, také v případě eh, výkonných statutárních orgánů podniků. Tento návrh se eh, netýká malých a středních podniků. A to z toho důvodu, že malé a střední podniky mají charakter, který tomuto návrhu nevyhovuje. Často jsou eh, to rodinné podniky a proto nemohou eh, odpovídat těm nárokům, eh, které jsou stanoveny v případě náborových řízení. Zároveň se, to týká, se tento návrh týká těch odvětví, eh, kde eh, nebo jsou výmuta, ta odvětví, kde ženy nebo to méně zastoupené pohlaví představuje méně než 10 pracovní síly. To znamená, že jsme zohlednili i tuto realitu v některých eh, podnicích. Uh, Další věc, kterou chci zmínit, jsou sankce. Často čelíme kritice, že ty sankce nejsou dostatečně vysoké, nicméně eh, my jsme raději využili těch eh, standardních opatřeních, která spočívá v tom, že ty sankce eh, musí být proporcionální a měly by být stanoveny členskými státy. To znamená, že eh, my raději necháme na členských státech, aby oni sami eh, stanovili sankce, které jsou adekvátní eh, k právnímu systému, který je v každém členském státu jiný. To znamená, že členské státy zahrnou ty sankce za porušení opatření, stanu, ustanovení tohoto návrhu, aby je zahrnuli do systému ostatních sankcí, které v právních systémech členských států existují. My jsme se snažili také o proporcionalitu, pokud jde o monitorování, tak aby podniky nenesly nadbytečnou zátěž. A zároveň jsme vlastně stanovili všechny cíle do toho roku 2020. Rád bych své vystoupení uzavřel slovy, že se skutečně domníváme, že tento legislativní návrh je ambiciózní, realistický a proporcionální a doufáme, že pro něj zde v Evropském parlamentu najdeme podporu, protože Evropský parlament byl vždy institucí, která razila genderovou vyváženost. Proto jsem rád, že jste dnes ve svém vystoupení opět potvrdil tuto politickou linii. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše prezentaci. A nyní už se dostáváme k první u eh, panelu eh, našeho workshopu. Eh, kdy si uděláme základní přehled o nejdůležitějších otázkách. Pozvali jsme dva odborníky, kteří spolupracovali na výzkumných projektech. Je to paní Colette Fagan, a profesorka Gomez Anson. Každá dostává 10 minut a nejdříve dám slovo o profesorce Gomez Anson. Jsem velice eh, rád, že jste mezi nás přijeli. Thank you very much. Thank you for inviting me to contribute to this Děkuji, děkuji za pozvání do této diskuse. Chtěla bych taky poděkovat Evropské komisi, protože šestý rámcový program Eh, pro výzkum je právě základem naší práce. Náš výzkum se věnoval vývoji politiky a diskuzí o tom, jak zlepšit zastoupení žen ve statutárních orgánech dvojím způsobem. Začíná to přehledem v jednotlivých zemích, o tom bude hovořit kolegyně Gomez Anson a také e, hlubší studie zemí s rozdílnými politickými zkušenostmi, ehm, takže já tady, vy to určitě znáte, ale já to tady stručně shrnu. Tři severské země mají eh, historicky dlouhodobé zkušenosti s využíváním kvót ve veřejném životě, eh, především ve, ve, ve statutárních orgánech daleko dříve, než se o tom začalo hovořit a Ehm, mají eh, dost praxi eh, kvalitní platformu týkající se eh, tedy usnadňování cesty žen do těchto funkcí. Francie a Španělsko v nedávné době přijali kvóty v roce 2007 v rámci osmiletého časového rámce. Jenom hm, v obou případech má být do určité doby dosaženo 40 Spojené království má tradičně model, eh, který se snaží nezasahovat, eh, do, eh, pouze doporučuje podnikům, aby se snažili zlepšit zastoupení žen ve vyšších funkcích a v a řada podniků podepsala určitý eh, závazek, kde se tedy zavazují eh, zlepšit to zastoupení ve výkonných a nevýkonných funkcích. Slovinsko a Maďarsko mají dlouholetou tradici politiky rovnosti pohlaví, kterou Eh, jak si eh, podědili už z minulosti a kterou sebou vzali i eh, při vstupu do Evropské unie. Nejedná se o, ža- o konkrétní kvóty, ale o snahu, aby byly ženy také zastoupeny v orgánech. Ze široká můžeme říci, že jsou takové zhruba tři typy polit- národních politik takzvané bezintervenční politiky, které nechávají jednotlivým firmám a, eh, a pracovníkům, aby se tedy prezentovali sami a, eh, a podniky si sami stanovují svoje ukazatele celá řada řečníků tady eh, mi usnadnila práci, především Maty Šáma, co se týče již probíhajících procesů, ale zhruba můžeme říci, že v Evropě zhruba eh, eh, máme v 15 eh, funkcí, tedy ve vedení eh, žen zastoupených eh, v určitých omezených oblastech ekonomiky. Co se týče doporučení, celá řada zemí uvažuje tedy o tom, zda by se měly stanovovat určité cíle. A potom existuje eh, takzvané jaksi eh, pevně stanovené eh, zákony, na, které stanovují genderové kvóty při jmenování pracovníků do vysokých funkcí. Některá naše zjištění nepřekvapí kvóty nebo dobře koncipované kvóty nebo hrozba kvótami, jako třeba v případě Švédska, to eh, přispělo k vyřešení nebo ke zlepšení situace v oblasti eh, genderové parity na této úrovni. Ehm, Vždy kodexy pravidla nemývají významný vliv, tak, eh, tyto takové etické kodexy představují pouze, pouze eh, přílohu k výroční zprávě. A samozřejmě Eh, zakopaný pes je v detailu. Eh, všechno záleží na kvalitě koncepce daného přístro, eh, nástroje a kontextu jeho implementace. Musíme uvažovat o vhodném časovém rámci implementace opatření, o přiměřenosti sankcí, o existujících zkušenostech nebo existenci cílů nebo, nebo kvót v, v minulosti. Eh, jsou rozdíly eh, například mezi odvětvími, kde je obecně eh, málo žen, jako třeba hornictví, nebo v, ve finančním odvětví, kde kolem 50 lidí vlastně jsou ženy naopak. Co se týče jednotlivých eh, podniků, kolegyně Silvia bude hovořit o větších podrobnostech, ale eh, například existují různé eh, typy eh, řešení v případě eh, vrcholného vedení a v oblasti náboru je tam rozdíl v komunikaci například. Ne proto, že ženy se narodily jiné, ale protože prostě nějakým způsobem se dostaly tedy do toho managementu třeba jiným a přináší to v některých odvětvích um, určitou renomé, otázku sociální zodpovědnosti a další. A když se soustředíme na třeba těch 12 lidí nebo 20 lidí ve vedení podniku a podíváme se, jak jaké eh, jsou tam výsledky, tak je naprosto prokázané, nebo je těžké prokázat velké rozdíly. rozhodně nedá, nemůže nikdo prokázat, že by se výkonnost podniku zhoršila v důsledku eh, nerovnováhy v zastoupení, ale eh, je vyžaduje to daleko delší časový rámec sledování, abychom mohli prokázat nějaké patrné rozdíly ve výsledcích studovali jsme případy třeba, kde byli silně proti kvótám, nebo v, ve Švédsku například, ehm, eh, kde nesplňují kvóty. A to může mít dva důvody. Za prvé, když je velká fluktuace ve vedení, může to znamenat eh, určité problémy. A když odejde pět eh, členů vedení a musíte jich přijmout pět nových, tak mm, to vyžaduje určitou práci a úsilí. A to má potom vliv na eh, podnik a, a, a hlavně to má třeba ehm, vliv na eh, majitele, kteří, když třeba uvidí, že najednou přišlo více žen do vedení, takže to je nějaké divné, ztrácí důvěru, ale zpravidla toto se rychle vyřeší. A například studie z roku 2012 Credit Swiss studovala výkonnost eh, firem Bluechip a zaznamenala, že po dobu pěti let ženy, které, eh, firmy, které měly aspoň jednu eh, ženu ve statutárních orgánech, dosáhly lepších výsledků, i co se týče hodnoty akcí, i co se týče výsledků hospodaření a podobně. A to i v rámci finanční krize. Čili vyváženost rozhodně neškodí a je pozitivní pro podnik a nábor e, pracovníků ve vedení, kteří e, jsou, mají různé kvalifikace, je přínosnější. A existuje růz, existují různé způsoby mm, představ o, o tom, jaké má být zastoupení mladších mužů nebo mladších žen ve vedení, jaký to má dopad na kvalitu, nebo zda se dá považovat za spravedlivé nebo diskriminační nebo překonané nebo, nebo jiné ten, ten či onen typ náboru a dále pak eh, porovnávání samostatnosti nebo nezávislosti podniků a jejich odpovědnosti vůči společnosti. Pokud máte nějaké poznatky ze svých eh, zemí, tak zpravidla je to taková analogie jako když za vegetariánské doby porovnávali Eh, různé eh, případy a v diskusi eh, se často naučíme až se, se zkušeností, jakým způsobem to funguje nejlépe. Genderově neutrální kvóty představují taky představu. Uh, interesting, where it has developed... Vytvořil se uh, soubor dovedností pro uh, celé představenstvo, takže když se tam jmenují lidé, tak se doporučí, tak se zjistí, jaké dovednosti už jsou představenstvo a, a, a jaké mezery je třeba zaplnit předtím, než vytáhnete tu starou, ten starý inzerát před pěti nebo deseti let nebo začnete vydávat inzerát nový. Takže eh, závěry. Efektivita eh, kvót a cílů si vyžaduje eh, základ širších v opatření v oblasti rovnosti. Nařízení mají minimální dopad na vyňaté firmy nebo pozice alespoň do posud. A povinné kvóty jsou obecně efektivnější než dobrovolná opatření, i když takový plán B by mohlo být cíl plus závazek plus kontrola, což eh, vedlo k určité změně v Británii a další řečník o tom ještě bude hovořit později. Eh, ten nástroj na kvóty je třeba eh, vytvořit efektivně a komunikovat o něm efektivně. Musí být genderově neutrální. A to, co máme, už je skvělé v tom smyslu tedy, a není eh, žádný prostor ke eh, změnám. Eh, je vždycky, to je vždycky protiargument k takovémuto cíli. A je tady třeba také časový rámec. Takové typické představenstvo v Británii má 12 lidí. Pokud si vezme, z toho mm, vezmete lidi bez výkonných pozic, tak tam je nějakých 7 lidí. Takže aby se tam udělala transformace, aniž by se začalo vyhazovat lidi, tak to vyžaduje určitou dobu. Firmy, eh, které hledají eh, výkonné pracovníky nebo ředitele, eh, jsou velice důležité, protože ti jsou tak řečeno strážci dveří, kterými se jde do takovýchto pozic protože oni vyzývají lidi, aby se účastnili takovýchto konkurzů o takovéhle pozice. Já jsem také v představenstvu a u nás máme klíčové výkonnostní indikátory ve všech eh, životních oblastech a samozřejmě nám to umožňuje eh, zaměřit naši aktivitu určitým eh, směrem a také máme výkonnostní indikátor, který se týká rovnosti pohlaví. Děkuji. Děkuji vám a, omlouvám se, já jsem vás tady neviděl úplně od začátku, protože jsem se díval doprava a vy jste tam nebyla. A jako člověk levicově orientovaný eh, bych se samozřejmě vždycky nejdřív měl koukat eh, doleva ale, eh, a ne doprava, ale alespoň, že jste se našla nakonec. Každopádně děkuji paní profesorce Colette Fagan. Vy jste říkala, že jste profesorka sociologie na univerzitě v Manchesteru a také členka v akademické expertní skupiny pro pohlaví a zaměstnanost pro Evropskou komisi. A nyní bude hovořit profesorka Silvia Gomes Anson, eh, která je docentkou eh, pro finance eh, a účetnictví na univerzitě v Ovědu ve Španělsku. Good afternoon. Thank you very much for the invitation. It's a Dobré odpoledne. Děkuji vám za pozvání. Potěšením že s námi dnes budu moc hovořit a budu hovořit španělsky, pokud vám to nebude vadit. Cílem mé prezentace je zaměřit se a to, proč eh, mít ženy z hospodářských důvodů, eh, tedy eh, v firmách kotovaných na burze, ve statutárních orgánech jejich. Jak už bylo řečeno, ženy v těch orgánech už byly v posledních desetiletích, ale bylo jich, ten, ten růst byl nějaký 0,8-0,9 eh, za eh, rok. Už pokud se podíváte eh, na předsedkyně představenstev hlavních firm na bur, kotovaných na burzách, tak je to na nějakých tak je to nějaká 3% vzrostlo toho pouhé procento za poslední dekádu. Nicméně Evropa má nejvyšší úroveň eh, účast žen z jakýchkoliv kontinentů, protože eh, u nás alespoň byly zavedeny v některých zemích kvóty. Nicméně jsou tady zásadní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. V severských zemích a zemích střední a východní Evropy eh, jsou ženy zastoupeny více, zatímco v jižních zemích, zemích kolem středozemního moře je ta účast daleko nižší. A, a pokud se podíváte na procento a, žen, a, nebo tam, kde je alespoň jedna žena, tak ta situace vypadá jinak, takže e, ta situace je složitá. Je tedy e, zřejmé, že ženy jsou nedostatečně e, zastoupené a je proto několik Eh, hlavních argumentů. Můžete eh, tady mít argument ve prospěch rovnosti a spravedlnosti a na druhou stranu eh, můžete použít ekonomický argument, tedy podnikatelský záměr. Hmm. Je zřejmé, že ženy by měly být zastoupeny stejně i jako muži. A když si představujete, že žen je více než 50% mezi absolventy vysokých škol, tak a, už nějakou, a to už nějakou dobu, tak ten argument je silný. A ty ženy mohou být také eh, zrcadlem společnosti eh, a může, eh, můžou vlastně alakat další ženy, aby se ucházely o nejvyšší pozice ve firmách. Některé studie ukazují na tento vztah. Nicméně spíše se eh, jedná o určitou eh, korelaci než eh, kauzalitu a to není to tež. Pokud jde o ten ekonomický argument, tak tam se často říká, že kdyby bylo víc žen v statutárních orgánech, tak by to zvýšilo hodnotu firm a jejich obecnou výkonnost. Existuje řada dílčích argumentů pro toto. Eh, firmní eh, argumenty, tedy eh, firmy jsou na tom lépe, když mají ženy v čele, vedou, ženy vedou jinak a řídí jinak a to zvyšuje efektivitu firmy a také se ptají na věci, na které se prostě muži neptají. Některé studie ukazují také, že ženy Eh, častěji navštěvují schůze představenstva. Nicméně některé eh, studie ukazují, že když jsou eh, ženy v čele firmy, tak to může negativně ovlivnit hodnotu firm. Proč? Protože firma, tedy statutární orgány jsou potom méně homogenní a říká se, že při rozhodování to může zpomalovat Ten proces je potom pomalejší. Ženy eh, se také eh, údajně nejmenují eh, do představenstv proto, kvůli, svým, kvůli jejich vlastnostem. S tím já bohužel nemůžu souhlasit, protože ne všechny studie tohle říkají. Fakticky všechny studie říkají, že je tady pozitivní vztah mezi ženami Eh, ve statutárních orgánech a hodnotou firm. Tady je taková tabulka, kde jsou uvedené eh, studie, které byly provedené a eh, dá se tedy říci, že první studie, které byly provedené, ukazovaly na pozitivní vztah, ale tyhle studie nezohlednily celou řadu aspektů. Některé studie ukazují, že ty souvislosti jsou negativní a potom další studie říkají, že ten vztah není nijak podstatný. To znamená, že ženy v představenstvech neovlivňují hodnotu firm. Proč jsou ty výsledky tak odlišné? Protože ty studie jsou všechny nastavené jinak, používají jiné eh, kategorie dat jejich vzorky se, jsou, se liší, eh, liší se eh, země, kterými se zabývají a také se zabývají různými obdobími a vycházejí z různých eh, vymezení v genderové rozmanitosti a také ty původní studie se zabývaly korelací to znamená, jestli eh, více žen znamenalo, v představitech znamenalo eh, větší hodnotu. Ale ono mít více žen neznamenalo mít vyšší hodnotu firmy. Ale naopak, firmy s vyšší hodnotou eh, spíše si častě vybírají ženy do čela. Takže studie které se zabývaly touto kauzalitou, zjistili obecně, že tady není ta eh, hele, kauzální vazba. Protože eh, eh, také šlo o to, že je důležité mít nezávislé členy představenstva. Takže eh, z vědeckého hlediska nelze říci, že by tady byla eh, podstatná pozitivní vazba ve všech případech. Dále, jak už jsem říkala, jsou tady určité problémy eh, s těmi studiemi, protože se nedají experimentálně uvěřit. Takže zavedení nějakých etických kodexů nebo kodexů chování a kvót v jednotlivých zemích je jediný způsob, jak můžeme sledovat dopad eh, změn. V některých zemích eh, se potom dostává eh, žen do čela více než jinde. A některé studie ukazují, že když zohledníte typické vlastnosti mužů a žen, a potom i jejich věk a profesní dovednosti, tak zjistíte, že mezi pohlavími nejsou žádné zásadní rozdíly. A proto přítomnost žen v v statutárních orgánech zásadně neovlivňuje hodnotu firm. Z mého pohledu tedy neexistuje žádný jasný doklad o tom, eh, tedy argument ve prospěch eh, toho hospodářského argumentu. A teď se podíváme na kvóty. Máme už určité eh, důkazy o dopadu kvót i když těch studií je poměrně málo, protože eh, kvóty byly zavedeny teprve nedávno. Studie ukazují, že kvóty byly velice efektivní při zvyšování podílu žen ve statutárních orgánech, což byl důvod eh, pro tu legislativu, ale nemělo to dopad na eh, vyšší a střední vedení. Takže ženy se dostaly do představenstev, ale zásadně se nezvýšil počet žen v těch výkonných eh, pozicích jinde ve firmě. A potom nastaly další problémy při uplatňování kvótového systému. Protože pokud eh, není dostatek eh, žen ve vyšším vedení, tak je těžké naplňovat tu kvotu na nejvyšších úrovních potom se často čerpá z akademického světa, ale uvědomte si, že v řadě zemí počet žen uh, univerzitních profesorek je 15-20%, takže to taky není nějak vysoké. Ženy uh, pořád před sebou mají spoustu bariér uh, mezi sebou a uh, těmi vedoucími pozicemi. Ale tohle se týká i státních orgánů. Pokud se podíváte na genderovou rovnováhu v, v různých vládách a ministerstvech, tak uvidíte, že ženy nejsou dostatečně eh, zastoupené ve státní správě. Tady to tež eh, platí pro odbory nebo eh, pro nemocnice, kde v současné době eh, nějakých 50% je lékař, eh, jsou lékařky, ale 90% eh, nemocnice vedou muži. Nebo v akademické sféře univerzitních profesorů je nějakých 10 až 30 tedy univerz- profesorek, ale pokud se podíváte na akademické senáty a vedoucí orgány eh, na univerzitách, tak tam uvidíte, že ženy je podstatně méně. Pan Smith už tady hovořil o, o evropských finančních institucích, kde jsou také ženy eh, zastoupeny výrazně méně. Ovšem, a teď už se dostávám k závěru, je, myslím, že není žádný empirický důkaz pro to, že mít ženy eh, v představenstvech by zvyšovalo hodnotu firm. Čili toto není argument, který eh, bychom mohli považovat za jasný. Musíme spíše vycházet eh, z morálky, z etiky, eh, spravedlnosti. A já si myslím, že ty překážky, které brání ženám povýšení, je třeba odstranit. Musíme zajistit, aby ženy byly povyšovány snadněji. Nicméně doklady z praxe ukazují, že kvóty nemají žádný zásadní dopad na střední management a vyšší management firm. A dále mohou tvořit problémy. A, a teď bych vám a, a ráda tady nechala otevřenou otázku. V soukromé firmě akcionáři e, riskují kapitál a e, doufají, že si dosáhnou určité návratnosti vložených prostředků. Takže pokud eh, přijmeme eh, tento krok, tak eh, a rozšíříme je třeba i na veřejný sektor, tak si myslím, že bychom se omezovali jenom na velice malou část světa. Děkuji vám, paní profesorko Doleš Samson za přispění eh, k tomuto workshopu. A teď eh, pozvám na pódium dvě další expertky. Tak abychom si udělali představu o skutečnosti eh, náboru do vrcholových řídících pozic a nejdříve tady paní Zubia a Hawcroft eh, z MSC Headhunters, eh, což je eh, jedna z předních evropských firm, která pomáhá nabírat lidi do vrcholových pozic ve firmách. Máte slovo. Hi, good afternoon. I'm Zubia Hawcroft, the managing... Dobrý den, já jsem Zubia Holcroft a eh, pracuji pro mezinárodní náborovou agenturu MCS Headhunters. A zároveň eh, spolupracuji, nebo chtěla bych poděkovat eh, pracovníkům Manchesterské univerzity, kteří nám pomohli s vypracováním této studie. Ráda bych probrala několik důležitých věcí, které souvisejí s nábory. Ráda bych také zmínila to, jak vlastně eh, nábory probíhají a jak důležité je zohlednit také tyto aspekty. Eh, také bych se ráda zaměřila na to, co vlastně ženám brání v tom, aby získali pozice ve vyšším vedení. Eh, na závěr pak zmíním několik doporučení, jak zlepšit zastoupení žen v těchto vyšších pozicích. So, the background, the role Takže pokud jde o pozadí, této studie. Jaká je úloha eh, takzvaných lovců mozků? My aktivně vyhledáváme eh, jménem určitého podniku nebo firmy. Výhodou je to, že ten nábor je mnohem rychlejší a účinnější. Eh, dokážeme kontaktovat v podstatě jakéhokoliv kandidáta, který je schopen pracovat na jakékoliv pozici kdekoliv ve světě. Tito lidé eh, vykonávají vysoké pozice a často není možné se k ním dostat žádným jiným způsobem. Eh, my se na tyto věci specializujeme a proto dokážeme eh, najít přesně to, co klient chce. Zároveň je tento druh náboru velmi důvěrný, takže zde eh, jsou nejrůznější doložky o důvěrnosti. Eh, často klient nechce, aby eh, konkurence nebo zbytek pracovního trhu věděl, že vyhledává kandidáty pro tyto konkrétní pozice. To znamená, že jako lovci mozku máme jedinečnou perspektivu. my poskytujeme našim klientům důvěrné informace, eh, ta komunikace probíhá mezi klientem, který chce najmout kandidáta a mezi tímto kandidátem. Eh, často se zde hovoří o problémech, před kterými ten klient stojí. a ti kandidáti často a, stojí před tím, že musí odložit svůj soukromý život a věnovat se skutečně plně té práci. To znamená, že skutečně máme e, jedinečnou perspektivu, protože přicházíme do kontaktu právě jak s klienty, tak s kandidáty. Často kontaktujeme až 100 e, manažerů pro jednu pozici vyjednáváme s nimi, simu, eh, vyjednáváme s nimi najednou a máme tedy zkušenosti s opravdu velkými počty těchto kandidátů ve, vyš, ve vyšším managementu. Eh, rovněž dobře rozumíme eh, překážkám, které musí ženy překonat, překonat při náborech. Pokud se podíváme na eh, diskriminaci genderovou, nebo jak já ráda říkám, genderové rozdíly, tak často se zde setkáváme s negativními předsudky nebo negativními dojmy o ženách. Pokud ženy chtějí dosáhnout vysokých pozic ve vyšším vedení, tak musí být ochotný tomu něco obětovat. Často respektive ty ženy musí disponovat do, dostatečnými dovednostmi a musí být kvalifikované. Talent a kvalifikace jsou Ehm, například eh, důležité, důležitější eh, než eh, pohlaví například ve vědeckých odvětvích. Velmi specifická je také situace v odvětvích, kde skutečně dominují muži a kdy ty ženy se vlastně musí začlenit do toho převážně mužského prostředí. Často při náborech také eh, neexistuje dostatečná transparentnost těch náborových řízení právě v těch odvětvích, kde dominují muži. Eh, ženy se pak eh, bez dalších ženských kolegyň necítí, abych tak řekla, ve své kůži. Jedná se například o odvětví public relations, financí, a ženy tak často zastupují funkce, které eh, jejich přímý postup nevede ke eh, postům generálního ředitele. Eh, dalším kritickým kritériem je vyváženost pracovního a soukromého života. Často tady schází iniciativy, které by umožnily, aby se muži více zapojili do rodinného života. Eh, zde je velmi důležitá eh, flexibilita, zvláště pro ženy, eh, které mají děti a chtějí pracovat. A právě to musí celá řada podniků pochopit. Další eh, negativní dopady mají také otázky eh, péče o dítě. Například obzvlášť starší generace nedokáže pochopit, eh, jak důležitá je právě vyváženost mezi rodinným a pracovním životem. A jedním z největších problémů jsou právě náklady na péči o dítě a dokonce i ženy, které mají vysoké výdělky, Eh, tak často stojí před problémem, jak eh, dostat dítě do, do eh, například jeslí, nebo jak se vyrovnat s tím, když například chůva nemá čas. Dalším problémem je to, že matky často nebývají považovány za, za pracovnice, které jsou schopny obětovat vše pro práci. Proto je velmi důležité skloubit, proto je velmi složité skloubit rodinný život a práci. Pokud jde o doporučení, která by měla vést ke změně, tak zde je důležitá, důležité zvyšování veřejného povědomí a nejrůznější školení. Je třeba, aby e, ženy věřily sami v sebe, což je velmi, což je velmi složité. Eh, v nedávné době eh, napsala eh, ředitelka společnosti Facebook knihu, která se věnuje právě tomuto problému. Další věcí, kterou není radno podceňovat, je takzvaný mentoring protože v současné době existuje velmi málo žen, které by mohly sloužit jako vzory. Pokud jde o povinnosti, které jsou kladeny na kotované společnosti, tak e, zde je důležité prosazovat e, výroční zprávy, které by se věnovaly právě genderovému složení správních rad. Pokud se například podíváme na Spojené království, tak eh, ze společností, ze skotovaných společností existuje pouze sedm, kde jsou ty správní rady čistě mužskou záležitostí. Takže ty změny se již opravdu dějí, dochází k ním. Eh, další užitečnou věcí by bylo mít tady eh, dobrovolné kodexy chování, dobrovolné kodexy zásad. Eh, důležité je také to, co řekl pan Ole Schmidt, kdy je třeba eh, podporovat eh, genderovou vyváženost také na nižších pozicích, v nižším vedení, k kterému by ženy rovněž měly mít přístup. Pokud jde o tu spornou otázku kvót, tak pro nás je tato otázka velmi zajímavá. My sami jsme se, my sami dvě autorky této zprávy jsme se na tom eh, neschodli. Tím základním principem z té akademické perspektivy je to eh, podporovat ženy v tom, aby mohly fungovat jako vzory. Nicméně já ze své perspektivy eh, lovce mozku eh, vnímám jako hlavní problém to, že ženy že u žen je velmi úzká ta základna, eh, na kterou se můžeme obrátit. Ženy často nechtějí vypadat, že jsou ke svému zaměstnavateli neloajální. Často jim chybí sebevědomí a musí Eh, složitě hledat rovnováhu mezi kariérou a osobním životem. Eh, kvůli kvotám často dochází k takzvanému symbolickému zastoupení nebo symbolickému jmenování žen, které má pak velmi negativní vliv na pracovní trh. Eh, zároveň tady toto sociální inženýrství může mít za následek, že se na vysoké pozice dostanou lidé, kteří nejsou dostatečně kvalifikováni. Zároveň to o evropském průmyslu může eh, na mezinárodní scéně eh, vyvolat velmi špatný obrázek. Eh, mohu říci, že v současné době neexistuje dost žen, které by mohly pomoci naplnit ty kvóty, které jsou stanoveny do roku 2020. A proto bychom ženám měli Eh, poskytnout nástroje, které by jim mohly pomoci se eh, zapojit do vedení společností. Děkuji. Děkuji, eh, děkuji vám za všechny vaše zkušenosti s těmi náborovými praktikami a teď přijdeme k dalšímu řečníkovi a, a sice doktorce Kim Peters, která nám představí eh, výsledky výzkumu k psychologii a ekonomice žen ve vedení. Než jí dám slovo, tak eh, všechny ty eh, příspěvky odborníků řeknu, že můžete nalézt online ty slajdy a poznámky. A to na stránkách EP Evropského parlamentu, takže prosím, podívejte se. Paní doktorko, máte slovo. To the right. To, to, to left, sorry, to left. Always to left. Um, I'm particularly pleased to be following uh, Zubia because she talked. Je mi velkým potěšením, že zrovna následuji po Zubii, protože ona uh, tady nás seznámila se zkušenostmi ohledně reakcí žen Eh, na tyto příležitosti. A to je velice zajímavé právě v oblasti psychologie žen ve vedení. Jak všichni víme, Eh, ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve vedení eh, firm a obecně ve vedení a v pozicích, které mají moc. Situace se hodně změnila v posledních deseti letech, takže když se podíváme na 80. leta, bylo, eh, hlavně jsme se soustředili na překážky, které, že nám překáž, jak si brání takový ten skleněný strop, přes který se ženy jaksi nemohly překlenout a soustředili jsme se tenkrát také na explicitní genderovou diskriminaci, která existovala, kde někteří tvrdili, že ženy nejsou dost dobré. A když jste se někdo zeptal lidí, aspoň v západních zemích, a někdo, jako jestli si myslíte, že ženy jsou schopné pracovat stejně jako muži, tak eh, se, mm, jak se zjistilo, tak, že se ta situace změnila. Některé ženy ten skleněný strop prorazily a dostaly se na vrchol. A mnoho mm, komentářů, na které se soustředím, se snažilo pochopit, co se tedy děje. A mají tendenci říci, že pokud to dokáží některé ženy, proč to nedokáží všechny? A odpověď je ta, že možná úplně nechtějí proč ženy neřídí svět, protože nechtějí. Že je to dáno tím, že ženy nemají dostatečné ambice. Hm, chtějí, chtějí mít vyvážený život, starat se o děti a a nemají nutně takové ambice. Když se podíváme na literaturu, tak vidíme, že ženy projevují menší kariérní ambice než muži. A když se o tom bavíme, tak zjistíme, že třeba studie, kterou jsme dělali v univerzitě Exeteru, tak toto pozorování nedosta- no, nižších projevů ambicí, je to, není to dáno tím, že by ženy byly biologicky méně ambiciozní než muži, je to dáno tím, že mají odlišnou zkušenost. Ženy, které, které vstupují do podniku, mají stejnou úroveň e, ambicí, ale postupně ten život v práci jejich ambice eroduje. Čili jde o to, jakým způsobem prožívají tedy ten svůj pracovní život. A soustředili jsme se na tři linie, tři způsoby nahlížení psychologie žen v organizacích, které pod podkopává jejich ambice. První téma se týká významu, jakým vnímá zaměstnavatel eh, ženu. Eh, a žena z pravidla nemá pocit, že je vnímána stejně jako muž. Eh, a to je zase, pak je tady téma takzvaného skleněné propasti, kdy ženy bývají jmenovány do funkcí, které jsou eh, jaksi riskantnější a eh, nejistější. A potom další téma je problematika odměňování, kdy ženy bývají za stejnou práci méně placené. A všechny tyto tři aspekty přispívají k demotivování eh, žen a snižování jejich ambicí. Když se podíváme na de, de, detaily. Vidíme, tedy se soustředíme na ta jednotlivá témata, především v vnímání sebe sama. A vidíme v podnicích, že ženy a muži sami eh, se liší ve vnímání sebe třeba. Eh, jak když uvažujete o tom, jestli můžete něčeho dosáhnout. Podíváte se, zda lidé, kterým jste podobní, něčeho dosáhli. A pokud nedosáhli, tak očekáváte, že toho taky nedosáhnete. A muži a ženy vnímají, že jsou odlišnými vedoucími pracovníky, ač a někdy tedy toto vede ke snižování jejich ambicí, protože si říkají, že proč bychom se tolik obětovali, když stejně šance na úspěch je mírná. A e, je tu e, úzká souvislost mezi funkcí manažera a, a tím, že je někdo mužem. Tam dochází tedy k tomu spojování. Takže když se ženy dívají eh, před sebe do těch vyšších funkcí, vidí tam e, samé muže a e, zatímco muži, když se jak se dívají do budoucna, tak tam vidí muže, jako jsou sami a proto očekávají, že budou mít také více úspěchu. A existuje celá řada profesí, kde se ženy cítí odlišnější od e, lídrů, tak ztrácí motivaci. E, druhé téma se týká toho, čeho, co se stane, když žena prorazí ten skleněný strop a dostane se do vedoucí funkce. E, zkušenost ukazuje, že ženy pravděpodobněji budou jmenovány do určitých riskantních pozic, eh, takže máme celou řadu studií, že eh, obvykle, když je stejně kvalifikovaný muž a stejně kvalifikovaná žena, tak eh, z pravidla se vybírají podle toho, jestliže ta pozice riskantní, Eh, nebo když se jedná o pozici ve firmě, kde, eh, která má úspěch, tak bývá tendence jmenovat muže, zatímco když je to firma, která má problémy, je spíš bývá jmenována žena. A je to důsledek určitých stereotypů, takzvaného eh, jako krizového myšlení, se myslí, že to je ženské myšlení, jako že dobře bude hm, komunikovat a starat se o lidi a, a lidé se říkají, doba je těžká, potřebujeme někoho, kdo to dokáže s lidmi. A proto je třeba v takovém případě žena považována za lepšího kandidátu. Ta. Ale co to znamená? Znamená to, že přestože žena dostane e, příležitost ve vedoucí funkci, ta příležitost není rovnocená jako příležitost, kterou dostane z pravidla muž a je větší pravděpodobnost, že neuspěje. A ten důsledek pro ženu to má, že tato stresující informace, eh, zkušenost není motivující a raději se takové kariéry vzdá. Třetí téma se věnuje rozdílu v odměňování. Je to jev, který všichni známe a popisuje skutečnost, že ženy bývají placeny méně než muži za přesně stejnou práci rozdíl v odměňování mezi muži a ženami se zvětšuje postupem let, čili čím jaksi vyšší eh, funkce a starší pracovník, tak je tam ten rozdíl větší. A stereotypy, dále jsou tu stereotypy mezi ženami a muži, je tu takzvaný eh, fenomén eh, romantiky vedení. Když se podíváme na šéfa organizace, máme tendenci mu věnovat příliš jaksi velký vliv na fungování podniku. Když se podniku daří, považuje se to za úspěch toho šéfa. Je to, to je to romantické nahlížení na funkci e, e, šéfa podniku. A zkušenost ukázala, že tato platí pouze v případě mužských vedoucích pracovníků, že jsou to muži kompetentní, schopní, kteří dokáží ten podnik prostě dostat na vrchol. Zatímco v případě žen se to tímto způsobem jak se nedává do souvislosti. Jestliže e, žena ve vedení uspěje nebo neuspěje, tak se to tak nějak nepovažuje za její zásluhu. A a za to a muž tím pádem je e, pravidla za úspěšný podnik více odměňován než žena. E, v v, v, a implicitní komunikace je vlastně taková, že žena je, nebo její úspěchy jsou podhodnocovány v takové situaci a to zase snižuje motivaci žen nastupovat nebo usilovat o vysoké funkce. Takže abych to schrnula, výzkum prokázal, že ano, jsou rozdíly v ambicích mužů a žen, ne proto, že by ženy byly biologicky méně ambiciozní, ale vzniká to postupně v podnicích v důsledku kontextu, ve kterém se pohybují a který je postupem let demotivuje. Eh, když se žena dívá nahoru, nevidí tam úspěšné lidi, kteří by se jí podobali. A považují to za více riskantní a nebývají odměňovány za úspěch stejně jako muži. Takže na tomto základě se dá říci, že pokud chcete eh, povýšit ženu, eh, je třeba brát v úvahu psychologické dopady jejich zkušeností a způsob, jakým je motivujete nebo ne- demotivujete při nástupu do těchto funkcí. Thanks. Thanks a lot for, for your contribution. Děkujeme za toto vystoupení a nyní máme čas na diskusi. Asi minutu. Já se omlouvám. Já nejprve dám slovo poslancům, kteří chtějí vystoupit. Takže nejprve paní Regner. Vielen Dank. Děkuji. Já mám eh, otázku na paní Hawthorne sice eh, pragmatická praktická otázka, pokud jde o kritéria pro jmenování. Při provádění co nejobjektivnějších kritérií, eh, která se týkají kvalifikací, například eh, univerzitní studium a určitý počet let zkušeností a tak dále, jsou tady ty, tato kritéria na jednu stranu a potom jsou tady vždycky kritéria, která jsou velice subjektivní, eh, eh, jako být flexibilní, dynamický, eh, racionální. To jsou vždycky takové popisy, které se dá jí vyložit tak nebo onak. A mě teď zajímá i vaše zkušenost s tím a také vaše závěry, které jste tady z toho vyvodila, která Mm, které tak vedou k vystřízlivění, mm, a sice, že ženy jsou možná méně ambiciozní. Nesouvisí to s těmi mm, kritérii, která vycházejí z určitých stereotypů? Děkuji, paní Kochmerin. Děkuji. Já mám také jednu otázku, nebo několik otázek na jednu paní krov. Vy jste říkala, že když chcete naplnit nějakou exekutivní pozici, tak eh, zkoumáte asi 100 kandidátů možných. Eh, jaké procento eh, žen tam bývá? Kolik máte na výběr? Je to 50 žen, 50 mužů, nebo jaké procento to je? Dobrá. No, mám na to ještě odpověď. Já jsem se to pokoušela vysvětlit dokonce. Já se omlouvám. Nejdříve si vyslechneme všechny otázky v bloku a potom budete mít šanci na to zareagovat. Děkuji. Potom je tady další otázka. Vy hovoříte o flexibilitě a zabýváte se eh, soukromou situací eh, kandidáta. Jak to probíráte s potenciálními mužskými kandidáty? Ptáte se jich, kolikrát za týden vyzvedáváte dítě ze školky? Nebo jak řešíte tyhle ty věci? Ženy ve vedoucích pozicích o tomhle obyčejně hovoří sami, zatímco eh, muži o tom nehovoří, dokud se jich nezeptáte, dokud je eh, přímo nekonfrontujete ohledně toho, eh, jak velkou odpovědnost v eh, rodině eh, přebírají, kolik toho nechávají na mm, ženě. Je to součást vaší techniky rozhovoru. Nechci vás nějak jako kritizovat, jenom mě prostě zajímalo, jak tohleto v praxi eh, funguje. A potom v neposlední řadě otázka na paní Anson. Jestli jsem vás správně pochopil, tak jste říkala, že v vašich studiích, že nejste eh, schopná říct, že eh, výkonnost firmy neovlivňuje pozitivně přítomnost žen ve vedení. Je to z mikroekonomického pohledu, to znamená, když, že řešíte eh, jednu konkrétní firmu, nebo spíš jako makroekonomicky? Hmm. Protože já jsem si myslel, že spoluautoři směrnice, kromě paní Erding, jsou eh, všechno eh, komisaři, kteří mají na starosti hospodářské záležitosti. Takže demografická situace a řešení růstového potenciálu evropské ekonomiky pro ně nebo tedy rozhodně má vliv na eh, spoluautory. Eh. Děkuji, paní Thompson. Děkuji. Děkuji vám také za vaše příspěvky. Já jsem si bedlivě vyslechla eh, vaše příspěvky a myslím, že zaznělo několik zajímavých věcí. Nejdříve k profesorce Anson. Myslím, že je zajímavé, že jste říkala, že není eh, rozdíl v eh, hospodářském výkonu firm. No, mm, na mě se eh, obrátil dánský rozhlas, který měl mm, pořad detektor, kde oni zkoumají všechno, co lidé někde řeknou. A já jsem říkala, že ženská přítomnost vede k lepším výsledkům. To jsem nepodařilo prokázat, ale jim se podařilo prokázat, že ženy v vedoucích pozicích pokud jsou, tak to vede k eh, lepší výkonnosti ekonomiky. A další věc, kterou jsem si říkala a v tomto kontextu, a vím, že eh, pracujete ve financích, tak v celém eh, finančním sektoru je 5% žen. A nevíme, že kdyby, jestli kdyby se to změnilo na 50%, tak jestli bychom se vyhnuli z poloviny té finanční krize, které došlo. Protože nemáme příliš čísel tak nevíme, eh, jaký by to bývalo mělo výsledek. Myslím si, že by bylo eh, zajímavé eh, zabývat ženami v představenstvech finančních ústavů. A potom otázku na paní mm, Holkrov. Já jsem, já už mám toho dost naslouchání ohledně toho Eh, jak ženy eh, zase zalívají rodinou. Eh, mně odešla žena, tedy celé dávno do školy. Pokud ženy mají být celý život v práci, tak nemůžou se věnovat rodině. V Norsku údajně muži v představencech jsou starší. Proč by to nemohly být ženy od 45 do 65, když už nemají žádné děti? Polovina žen v Itálii a ve Španělsku vůbec nemá děti, takže se nemůže věnovat rodně. A mě už, já už to mám fakt dost. Tenhle ten argument pořád, že ženy eh, celý svůj život eh, stráví péči o rodinu, tak to opravdu není. A potom eh, péče o tedy nižší platy žen. Údajně proto, že dívky dostávají menší eh, kapesné a pomáhají mamince více. Takže jsou zvyklé na to, že nedostává tolik, nedostávají tolik peněz, údajně. A potom eh, komise těch 10%. Eh, Já si myslím, že to je tak jako německý ocelářský průmysl. Tam se něco takového zavedlo, protože ani není 10% v celém podniku. A já eh, tvrdím, že i dokonce velký vikingský norský eh, fotbalový klub má 40% eh, žen v představenstvu, protože je to firma kotovaná na burze. Takže já proti tomu nebudu vystupovat. Nemůžete srovnávat muže a ženy v nějakém podniku a říkat, že je to to tež, protože když ehm, ten člověk eh, vstoupí do eh, podniku, tak má zvláštní hodnotu. Podívejte se na eh, zdravotní sestry. Ty vede v Dánsku všude muž a přitom jich je tam dohromady zdravotních bratrů jenom 2%. Když žena vstoupí do nějaké mužské oblasti, tak automaticky není jmenována ředitelkou. Naopak. Takže tohle není srovnatelné. Pokud jde o německý ocelářský průmysl, tam musí pochopit, že když hovoříme o ženách v představenstvech, tak to platí i pro ně. Děkuji. Děkuji. Teď pan Schmidt. Já si myslím, že je vědecky prokázané a je podstatné, abychom eh, sdíleli odpovědnost za děti. A proto já jsem o tom vlastně hovořil protože eh, u toho musíme eh, začínat. Možná toho máte dost, ale eh, mm, tam se začíná u rozdělení té kariéry. Já myslím otázku, mám otázku na paní Fagan. To bylo nesmírně zajímavé. Souhlasím s tím, co jste říkala. Zejména o té přírodné hodnotě vyššího ženského zastoupení. Eh, v představenstvech, multifunkční představenstvo, protože to eh, pomáhá hospodářskému eh, růstu a rozmanitější debatě. Ale pokud to má opravdu být přínosné, tak nemyslíte, že v konkurenční Evropě takovou legislativu bychom vlastně neměli potřebovat, protože firmy ve Finsku, Dánsku a Švédsku mají nějakých 35% a v Rumunsku a v Bulharsku 2-3%. Není to náhodou a konkurenční výhoda? Neříká to, investujte do těch firm, protože se jim daří více? Já jsem eh, investor eh, drobný a myslím si, že eh, se, je třeba, <laughs> abych se koukal na vedení těch firm. To je, na, to je moje starost. Jinak naprosto souhlasím s tím, co se říkala, ale A myslím si, že eh, existují eh, různé metody k dosažení těchto výsledků. V některých eh, zemích máme dobrovolné modely a daří se nám docela dobře. Stejně jako v těch mandatorních systémech. Takže myslím, že existuje více než odpovědí než jedna. Děkuji. A jako poslední poslankyně paní Kraca. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat eh, našim odbornicím, protože eh, nám eh, poskytli velice důležité a zajímavé informace, které budu přehlížet, protože tady hovoříme o výsledcích studií konkrétních. Dvě otázky moje souvisejí s širší otázkou rovnosti. a, ale s směrnicí samotnou. Z těch studií, které jste udělali na různých případech v různých zemích, kde se připravuje eh, implementace eh, směrnice, kde ehm, jsou největší obtíže příprava firem, změna mentality, i eh, mechanismů nebo přechod těch členů, tak aby eh, se tam zvolili nové, nové, nové členky. A druhá otázka. Nezávislí eh, členové eh, představenstva. Myslíte si, že je lepší, aby tito nezávislí členové pocházeli z firmy samotné, nebo by měli být vůbec nezávislí? tedy eh, úplně externí. Proč eh, se nezabývat eh, původem těch nových, poslan, těch nových lidí, kteří jsou jmenováni do představenstev? Dobrá, a teď dejme prostor jednotlivým řečnicím a poprosím vás, abyste to vzali stručně, byl bych velice rád ale můžete začít kdekoliv eh, chcete. Děkuji. Já začnu s těmi dvěma otázkami. Pane Šmite, já jsem rád, že se vám eh, líbila moje studie, ale myslím si, že eh, trh eh, to vždycky nedotáhne do ideální fáze nebo zvolí to správné řešení. Celhání trhu se stávají, takže někdy firmy prostě musí zlepšit své postupy. Podívejte se, jak se ženy dostávají do různých profesí, jako je v lékařství a tak dále. Tam se změní, mění praxe k lepšímu. Čili některé dobrovolné modely eh, docela dobře eh, fungují v Británii. Eh, docela jistě exekutivní firmy, které hledají šéfy, hledají i firmy. A mm, kdyby se dříve začala debatovat, začalo debatovat o kvotách, tak by trh určitě zareagoval rychleji. A teď už se dostávám k druhé věci a sice k přípravě firm ve vztahu k legislativě, k mandátům, k cílům nebo kvótám. Firmy potřebují eh, pomoc. Některé firmy potřebují určité vzdělávání. Eh, v určitý ústav eh, v Kanadě zabývá, tedy pomáhá firmám stanovovat, jaké dovednosti včetně pot, eh, tedy potřebují, tak aby eh, byly připravené na 21. století a nezůstávaly u svých eh, starých náborových zvyků. Takže myslím si, že je tady časový problém. Existuje tady určitý rámec, který se týká řádného vyhledávání, otevřené inzerce, popisu práce a souboru dovedností které jsou třeba důležité eh, pro eh, mm, celé představenstvo. Vždycky se říkalo, najděte právníka. Samozřejmě potřebujete právníka v představenstvu, ale mhm. nepotřebujete tam třeba tři. Potom, eh, pokud jde o externí a interní nábor, tak tam nemáme velice dobré empirické poznatky výzkumné protože eh, většinou eh, lidé pocházejí zevnitř. Ale obyčejně eh, je tam kontrolní mechanismus, aby se tedy kontrolovala výkonnost toho vedoucího týmu, aby se do té firmy přinášely nové myšlenky. Takže pokud jde o ty pracovníky bez výkonové pravomoci, tak ti docela jistě mají také svoji roli na, v úrovni statutárních orgánů. Já jsem eh, eh, říkala eh, to, co nevychází z mých studií, ale ze studií, které, které jsem nalezla a které byly uvedeny v tabulce. A ty ukazují, že někde je pozitivní vztah, někde méně, někde dokonce negativní vztah a některé uh, žádný signifikantní vztah nenacházejí. A dokonce i autoři z začátku minulého desetiletí nalezli eh, pozitivní mm, vazby mm, mezi eh, rozmanitostí a výkonností. Jakmile se zvrátila ta eh, příčina souvislost, tak tam naopak signifikantní vztah nebyl. Takže je tady korelace, ano. Nicméně nemůžeme říci, že Eh, hodnotu firmy zlepšuje eh, rozmanitost mezi pohlavími a nebo naopak. Eh, proč tam nemáme více studií, které by ukazovaly na důležitost toho vztahu? Protože metodiky se zlepšují a teď už jsme schopní Eh, zohlednit ty eh, eh, problémy zastoupení jednotlivých pohlaví. Tohle jsou, existují studie, které se zabývají firmami Fortune 500 a mm, možná, že za nějakých deset let už, je tady, už budeme mít daleko více dat. Otázka je samozřejmě, jak měřit výkonnost firm můžete používat eh, tržní data a účetní data a ne vždycky eh, dojdeme ke stejným výsledkům. Nejenom u eh, v mm, zastoupení pohlaví v představenstvech, ale i jinde, v jiných aspektech. Takže já si myslím, že ženy, pokud se neúčastní ve statutárních orgánech, tak přicházíme o talenty. To je můj osobní názor. Ale existuje tady ještě, ještě tedy eh, silný ekonomický argument pro uh, genderovou vyváženost. Pokud jde o otázku, proč eh, ženy od 45 do 65 nejsou v čele, Protože oni tam berou muže a ženy s profesními zkušenostmi. Takže pokud Já vím, že také v tom věku člověk se stará o rodiče třeba. Takže eh, se nestará tolik o kariéru. Ale eh, když ženy eh, vystudují MBA, tak už eh, často začínají eh, na nižší úrovni než muži. Pokračují tedy. Čili dostávají nižší plat a na nižší úrovni. Když opustí tedy školu a potom ve středním managementu nevystoupají po žebříku tak rychle. Takže pokud se podíváte na eh, složení eh, představenstev ve firmách, tak uvidíte, že eh, jsou tam třeba profesorky univerzitě vzdělané ženy, ale někdy nejsou k dispozici a v představenstvech často chtějí, aby lidé pocházeli z dané země, takže potom je tam problém získávání těch zdrojů. A potom, eh, pokud je o mentalitu, tak si myslím, že ta je velice eh, důležitá. A velice těžko se mění. Takže to je problém, kterému opravdu čelíme. A pokud jde o eh, členy představenstev, uvědomme si, že máme lidé s výkonnými pravomocemi a bez nich. A u té druhé skupiny Máme zástupce akcionářů a nezávislé ředitele. A musíme eh, si uvědomovat, že vlastnická struktura firm v Evropě bývá hodně eh, koncentrovaná, že máme hodně velkých eh, akcionářů. Takže když hovoříme o těch lidí bez výkonné pravomoci, tak jsou to nezávislí ředitele, kteří a zástupci velkých akcionářů. Děkuji. Tak já bych zareagovala na tu otázku eh, ohledně procent žen, eh, eh, mezi kterými hledáme. V, mezi průměrnými 100 kandidáty jenom 5% z, toho 100, z té stovky jsou ženy. To znamená, že jenom 5% žen tam vykonává tyto role. A když se obrátíme na těchto 5%, tak většina z nich řekne, ne, nezajímá nás to z důvodu, o kterých jsem hovořila. Takže prostě eh, ten eh, repertoár mm, kandidátů prostě není dostatečně velký a to je eh, hlavní věc, které je třeba se obávat. A potom pokud jde o to, jakým způsobem zvládat rodinný život, problém, který my máme jako firma, která hledá vedoucí pracovníky, je, že náš projekt stanoví klient a klient eh, stanoví pravidla a platí nás. Takže mu musíme potom zajistit to, co chce. A Vždycky se ptáme o, na pozadí kandidátů, eh, na jeho rodinnou situaci, jestli eh, je ženatý, jestli má děti, jestli má někoho, kdo se o ně stará. Ale je automatické, automaticky dané, že eh, muži nebudou vyzvedávat děti a nebudou se starat o nemocné děti. A kdyby tohle to naznačili, tak by je nikdo nikdy eh, nez, neuvažoval o nich na pohovor, eh, ani na pohovor. A to vede k tomu, co říkala vaše kolegyně, ohledně tomu, že už vůbec nechce slyšet o rodině problém, rodiny s malými dětmi eh, jsou eh, považovány eh, za méně zavázané, ale muži s dětmi si, se očekává, že si najdou alternativní řešení, které se jich nebude týkat. Omlouvám se. Ne, nemusíte si brát, nemusíte si brát slovo. Já jsem jenom dával příležitost. Ne, myslím, že eh, nemám nic konkrétního, co bych tomu dodal. Já jsem se eh, ptala vás, paní Hawthorne, eh, která se týkala kritérií, jako je flexibilita a racionalita. A těch kritérií, která jsou velice, eh, která se týkají psychologických záležitostí. Eh, čili eh, při těch jmenovacích řízeních a se ptám na stereotypy, má někdo být flexibilní, racionální nebo hodně spolupracovat oproti těm kvalifikacím. Co byste nám k tomu řekla? No, prostě flexibilní a racionální, to jsou prostě ženy. Problém eh, s tímto eh, mm, typem požadavků je, že nejsou příliš objektivní. A často to znamená eh, něco jiného. Nějaký klient například řekne, mm, že chce někoho 100% nasazeného. A to znamená, že když tam dáme nějakého kandidáta, který, který má eh, rodinu a je 100% nasazený, tak oni ho nevezmou. A i když eh, chceme eh, propagovat věci, které si myslíme, že jsou hodnotné pro toho klienta, tak, nemáme, tak s nimi se nezmůžeme, když se chce rozhodnout na základě svých osobních preferencí. A někdy eh, se mohou eh, schovávat právě za eh, velice silné požadavky, tedy přísné požadavky. Dobrá, děkuji vám. Děkuji poslancům za ty položené otázky a děkuji mimořádně řečníkům, kteří se na nás udělali čas a přispěli k této konferenci a odpověděl nám na naše dotazy, takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji. A teď eh, se dostaneme ke druhé části našeho zasedání, která se bude zabývat eh, analýzou situace v jednotlivých zemí, eh, kde jsou nějaké kvóty nebo dobrovolné režimy. A jako první dám za slovo zastupkyni odborů a sice paní Klaudy Mene, která je konfederální tajemnící Evropské uh, eh, konfederace odborových svazů. Máte slovo. Thank you, Chair. We need one minute, I guess, to yes, get the <laughs> PowerPoint okay. started, but maybe I can already use it. Dobrý den, asi minutu bude trvat, než se mi podaří rozjet moji prezentaci, ale já tohoto času využiji Eh, a řeknu, že eh, v našim eh, že v naše, naší správní radě je celkem 8 pozic, 4 z toho jsou plněny ženami, 4 muži. Ale k tomu se ještě vrátím později. A já mám na starosti zprávu eh, a řízení podniků, podnikové právo a také otázku eh, rovnosti. Mohu rovnou pokračovat? Dobrá. Takže já jsem byla pozvána proto, abych eh, představila pozici evropských, Evropské konfederance odborových svazů k tomuto tématu a já se pokusím říci něco také k tomu návrhu, který máte nyní na stole a zároveň bych eh, pohovořila šířeji o tomto tématu a také o trochu specifičnějším tématu, což, je, eh, což jsou zaměstnanecké rady. Eh, možná je pro vás překvapivé, že Evropská konfederace odborových svazů má k tomuto tématu také svůj postoj nicméně je to součást naší celkové politice boje proti nedostatečnému zastoupení a boje proti diskriminaci. Zároveň jsme vypracovali studii, která se týká tohoto tématu. Eh, ta je dostupná, takže se o ní nebudu nějak konkrétně zmiňovat. My jsme přijali formální stanovisko k tomuto tématu eh, v červnu loňského roku. To je veřejně dostupné a byl to výsledek eh, spolupráce dvou výborů. A eh, tento, toto stanovisko jsme schválili v červnu loňského roku a naše stanovisko je v souladu s tím, s usneseními, které v té době přijal také Evropský parlament a Evropská komise. Eh, hlavní informací tohoto stanoviska je, že samoregulace eh, nedosáhla žádných výsledků a my se domníváme, že eh, ty kvóty nejsou cílem sami o sobě, ale jsou metodou, jak dosáhnout vyváženosti. Je tedy důležité si zapamatovat to, že ty kvóty nejsou cílem sami o sobě. A důležitý je tady také ten práh toho roku 2020. Domníváme se, že možná je, pří, možná je příliš ambiciozní dosáhnout uh, Eh, tohoto cíle, těch 40% eh, v roce 2020 pro soukromé společnosti, v roce 2018 pro společnosti veřejné. Nicméně je důležité, jak, eh, budu, jak bude respektována implementace této směrnice na národní úrovni. Další důležitou věcí, že spolu musí jít v ruku v ruce ta ustanovení a zároveň sankce. Teď bych se ráda vrátila k tomu našemu vlastnímu principu, který v tomto kontextu může být zajímavý, a to, že my jsme interně přijali tu zásadu, že také v našem představenstvu uh, musí být zastoupeno každé pohlaví mezi 40 a 60 procenty na postech, které jsou zapojeny do rozhodování. To znamená, že v naší vlastní struktuře také zachváváme genderovou uh, vyváženost Eh, zastupujeme určitý počet pracovníků eh, v celé Evropské unii a 42% z nich jsou ženy a eh, naše statutární orgány mají rovněž to adekvátní 40% zastoupení žen. To naše stanovisko zachází možná ještě trochu dále než ten návrh, který je nyní před námi, protože podle, na, naše stanovisko se vztahuje jak na výkonné, tak na nevýkonné členy představenstev. A my jsme rovněž odpověděli v procesu konzultace Evropské komisi a doporučili jsme, aby eh, zacílila tento svůj návrh na širší paletu společností. Možná rovnou přejdu na další slide. tento eh, návrh není, se netýká pouze těch kvót nebo těch závazných opatření, ale eh, měl by se týkat také procesních záležitostí, metod, jakými má být tohoto cíle dosaženo. A zároveň eh, bychom se měli snažit o vytvoření transparentnějších náborových řízení, což je postup, který jsme zvolili také v případě našeho vlastního představenstva. My se domníváme, že tento eh, návrh víceméně odpovídá tomu principu podřídit se nebo vysvětlit, tak jak eh, byl v některých členských státech zaveden eh, v podnikovém právu na národních úrovních. Rovněž by tady měla existovat možnost eh, pozitivních pobídek pro společnosti, které se již touto cestou eh, vydaly. A teď se dostávám k tomu konkrétnímu bodu těch zaměstnaneckých rad a jejich zastoupení. Eh, je to zvláštní téma, možná ne všichni jste s tím úplně seznámeni. Eh, v jednotlivých členských státech existují rozdíly mezi představenství nebo dozorčími a správními radami. Záleží na tom, zda je podnik vlastněn státem nebo je v soukromých rukou. Eh, zároveň záleží na tom, zda eh, má dualistickou nebo monistickou strukturu. Eh, například v Německu a dalších 12 členských státech existují specifické modely, které se eh, týkají soukromých společností. To znamená, že my se domníváme, že ten návrh by měl zohlednit specifickou situaci jednotlivých podniků. A eh, měla by existovat možnost, jak eh, přizpůsobit tento návrh existujícím národním tradicím. Pokud jde o ty zaměstnanecké rady, tak eh, tady existují eh, různé postupy. Členové těchto rad jsou často demokraticky zvoleni, to znamená, že nejsou staženi z jiných podniků, přetaženi z jiných podniků nebo zvenku, ale pocházejí z té společnosti samotné Ti lidé pocházejí z té samotné společnosti nebo z odborů a tradičně je tady to zastoupení žen mnohem eh, vyšší eh, než v případě těch ostatních statutárních orgánů. Eh, ten poměr zastoupení žen je tady až 30 Můj další bod je možná kritičtější. Nicméně bych ráda řekla, že členové Evropského parlamentu se na nás tomto mohou spolehnout, pokud jde o spolupráci, eh, pokud jde o eh, ty členy zaměstnaneckých rad, tak, eh, jak jsem říkala, pocházejí zevnitř té společnosti samotné, to znamená, že mají ty potřebné dovednosti, kterých je potřeba. Zároveň tito lidé mají hloubkovou znalost společnosti a eh, mají na srdci zájmy té firmy. To znamená, že mají eh, na zřeteli možná často spíše dlouhodobější investiční strategie než krátkodobé. Eh, v některých eh, členských státech je zde obava o nezávislost těchto členů, nicméně z našeho pohledu ta otázka nezávislosti by, neměl být problém, by neměla být problémem. A poslední bod na který bych vás eh, chtěla upozornit, protože v tomto tématu také úzce spolupracujeme a to, že je třeba zde eh, zachovávat nebo respektovat eh, ty volební procedury, které v těch, členských, v těch tradicích jednotlivých členských států existují a že je třeba mít na zřeteli hlavně odbornou kvalifikaci těchto kandidátů. Děkuji vám za to, že jste nám sdělila stanovisko, eh, vaše stanovisko z hlediska odborové konfederace. A nyní si vyslechneme stanovisko eh, francouzských eh, nebo asociace velkých francouzských společností. Vystoupí s ním paní Odil de Brus, která je, pracuje právě v té asociaci velkých francouzských firm. Désolée, je suis vraiment pas très douée. Omlouvám se, nějak mi to s tou technikou nejde. Takže já zastupuji organizaci, která združuje 100 největších podniků ve Francii, AFEP. A ve své prezentaci budu hovořit o doporučeních kodexu AFEP MEDEF, který se věnuje otázce kvót. Potom budu hovořit o francouzském zákoně o kvótách. My ve Francii máme eh, systém pásku i šlí. My máme nejenom soft law, ale taky hard law v oblasti kvót, takže máme jistotu, že nakonec těch 40% dosáhneme v termínu. A eh, ještě řeknu pár slov o situaci ve Francii, která je poměrně dobrá. A na závěr řeknu pár slov o našem hodnocení návrhu směrnice, který je nyní na stole. Co se týče kodexu AFEP-MEDEV, kodex říká, že cílem každé správní rady má být dosáhnout a udržet eh, minimálně 20 žen v roce 2013 a nejméně 40 žen v roce 2016. Kdo je tedy započítán do těch kvót? Jsou to všichni členové eh, představenstva a dozorčí rady v případě duálních firm, zástupci eh, právnických osob jsou započteni, zatímco ti zástupci pracovníků tam mají trošku složitější systém, protože máme dva typy členů statutárních orgánů. Ty, kteří zastupují eh, akcionáře z řad pracovníků, co, jakmile jich je více než 3%, a potom tedy ty eh, členy statutárních orgánů, kteří zastupují zaměstnanci. Tak ti jsou započítáni do tohoto procenta, protože jejich eh, Eh, zvolení, oni jsou zvoleni valnou hromadou. Co se týče členů eh, zvolených zaměstnanci přímo, tak ti jsou vyňati z těchto kvót, protože jsou zvoněni prostě na základě volebních seznamů, které vytvářejí e, odbory a e, správní rada nemá vliv na složení kandidátky. Nemůže ovlivnit, jestli potřebuje, aby byla zvolena žena nebo muž, tak proto jsme se domnívali, že je vhodnější tyto funkce ze systému výjmout. Jelikož je to doporučení, tak to samozřejmě funguje na principu e, podřiďte podříďte se nebo to vysvětlete. Eh, Kromě doporučení máme také zákon, jak jsem říkala, který byl přijatý v lednu 2011. Hodně se doporučuje tím samotným doporučením. Aspoň naše doporučení inspirovalo zákonodárce, což je dobré. Týká se to především podniků kotovaných na burze. Ty kvóty jsou stejné, 40 a, nej, a první stupeň je 20%. Tam je jenom drobný rozdíl ve lhůtách. Aplikace těch 40% má být dosaženo v roce 2017, zatímco v doporučení to bylo 2016, čili tady je rok navíc. A bude se to týkat i firm, které nejsou kotované, ale musí být mm, mm, mm, nějaké velikosti podle počtu zaměstnanců nebo eh, nad určitý obrat a tyto nekotované firmy budou mít delší lhůtu pro aplikaci těchto eh, eh, kvot a sice rok 2020. Koho se to týká? Podobně jako v doporučení, týká se to všech členů představenstva, dozorčí rady a podobně jako v doporučení jsou vyloučeni členové statutárních orgánů volení přímo pracovníky, protože v jejich případě by to nefungovalo. Jelikož se jedná o zákon, tak samozřejmě tam jsou i sankce, Eh, jsou to dva typy sankcí. Za prvé neplatnost jmenování do funkce, který nesplňuje těch 40% a eh, pozastavení vyplácení tantiem členům Eh, orgánů a naopak tedy ty výplaty se vrací, nebo se, eh, jak si zdál, zpětně vyplácejí, jakmile je složení toho orgánu eh, žádné podle zákona. Čili tam je vlastně ten orgán kolektivně potrestán, pokud nejsou kvoty naplněny. A zákonodárce také řekl, že neplatnost jmenování do funkce neznamená neplatnost rozhodnutí rady, protože to by byla atomová sankce, kdyby to mělo eh, spochybnit veškeré rozhodování správní rady společnosti kotované na burze. Takže to samozřejmě zase ne. A nyní tedy situace ve Francii. Jak vidíte tady na tom grafu, situace je poměrně dobrá, eh, vyvíjí se to pravidelně správným směrem, eh, firmy jak 40 tam eh, jsme dosáhli 25% eh, v roce 2012, tedy po valných hromadách. Nemohu říct si zatím, jaké budou výsledky 2013, protože to se dozvíme až v červnu, až proběhnou valné hromady, ale pravděpodobně dosáhneme 26, možná 27%. A Tady můžete taky zaznamenat, že máme náskok oproti zákonu, protože zákon eh, stanovil 20% v roce 2014 a tady už je to tedy daleko překročeno. Čili to je situace poměrně dobrá. A nyní ještě pár slov ohledně směrnice. Směrnice v zásadě ano, proč ne? Ve Francii stejně máme o tom zákon, takže proč ne směrnice, když nebude v rozporu s francouzským zákonem, tak nám to nevadí. Samozřejmě nemělo by eh, docházet k tomu, aby ty národní legislativy byly příliš odlišné, sankce příliš rozmanité, více či méně ehm, závazné v jednotlivých zemích. Eh, neměly by cíle být stanovené kvantitativně, pokud se jedná o výkonné vedoucí pracovníky, to by nefungovalo, v tom ta směrnice má dobrý přístup, ale máme pár technických problémů, co se týče těch některých článků a jestli to vydržíte, tak já bych nyní se více zaměřila na vlastní znění textu. Takže například u definic je tam uvedený každý člen e, statutárních orgánů a to je včetně tedy e, členů volených zaměstnanci a to ve Francii nefunguje. Takže to si myslíme, že by měla mít e, možnost členské státy řešit podle typu voleb, které probíhají velice rozmanitými způsoby. V Německu určitě způsoby způsoby volení členů statutárních orgánů jsou odlišné od systému ve Francii. My teď máme nový návrh zákona o zástupcích zaměstnanců e, v správních a dozorčích radách a e, to by e, nebylo možné jak si zahrnout do kvot. Dále v článku 4 jsou určité odstavce, které se týkají procesních otázek, se kterými máme vážné problémy. Například v článku 4 odstavec 4 říká, členské státy zajistí, aby společnosti na žádost nezvoleného kandidáta eh, uvedly, na jakém základě se rozhodovali a jaké příčiny je vedly k tomu, že zvolili uchazeče opačného pohlaví. Tak zaprvé máme problém se slovem kandidát nebo uchazeč, to je, protože ve slovníku to je někdo, kdo se aktivně nabízí. Ve většině případů nebude docházet ke spontánním kandidaturám, kdy lidé pošlou životopis, aby se dostali do správní rady. Většinou eh, správa, správní rada a, a výbory eh, pro eh, nominace budou angažovat ty lovce lebek, kteří budou potom identifikovat kandidáty podle žádoucího profilu a ve finále bude veliký podíl hm, tedy toho osobního vnímání a e, udělat objektivní porovnání kritérií, to je těžké, protože tam je vždycky veliký podíl subjektivity. Ale mohou existovat i jiné způsoby jmenování e, radou. Například ve Francii akcionáři, kteří představují určité procento kapitálu firmy, mohou předložit návrh usnesení valné hromadě a požádat o jmenování člena správní rady a nevíme, jakým způsobem by toto pak mělo fungovat. V pátém odstavci tohoto článku je uvedeno, že pokud uchazeč není přijatý, tak a pokud může prokázat, že má stejnou kvalifikaci, tak potom společnost musí dokázat, eh, že to pravidlo nebylo porušeno. A obávám se, že tady se otevírají dveře mnohým sporům a že se potom spochybní serióznost eh, rozhodnutí po celou dobu jaksi soudního projednávání těchto otázek a myslíme si, že bychom neměli dospět k takové eh, situaci, kdy se každý kandidát bude obracet na soud. Eh, dále potom v článku 5 je uvedeno, že členské státy dohlednou na to, aby, eh, se, aby si kotované firmy stanovovaly závazky, co se týče eh, výkonných vedoucích pracovníků, čili tam nejsou kvóty, ale musí se sami zavázat nějak. Ve francouzských firmách ovšem Eh, v monistických firmách zpravidla předseda správní rady je jediným výkonným pracovníkem mezi všemi ostatními členy správní rady. Takže my si neumíme představit, kde jeden předseda a současně generální ředitel, jak se může sám zavázat. To může fungovat ve společnostech, které mají představenstvo a dozorčí radu a když tam bude představenstvo třeba pětičlené, ale v monistických firmách to nemůže fungovat. Minimálně tedy tedy ne v našich správních radách. Potom máme další problém se sankcemi, protože v odstavci 3 je uvedeno, že společnost, která nesplňuje tyto eh, povinnosti, musí vysvětlit proč a musí eh, popsat opatření, která přijata, přijala a to je podobné tomu principu complain or explain. Ale pokud je to tak, pak nechápu, jak tento odstavec souvisí s jiným odstavcem v článku 6, nebo s článkem 6, který hovoří o sankcích. Takže buď je to systém complain or explain, nebo sankce, ale nemůže to být oboje, nebo se to musí aspoň rozlišit. Takže mm, tady mi naznačují, že mám končit, tak já končím. Wow. <laughs> I'm impressed. <laughs> Pozoruhodné. Děkujeme za eh, to, toto seznámení eh, s největšími s názory největších francouzských podniků. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na programu a nyní dám slovo paní profesorce Sylvie volby z univerzity v Lancasteru, která e, zastup, bude hovořit o existujících právních nástrojích týkajících se kvót v podnicích. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Můj příspěvek se bude týkat eh, rozdílů eh, v různých způsobech, kterými se zeměmi, země pokouší dosáhnout eh, rovnosti pohlaví v statutárních orgánech. Existují jak dobrovolné, tak eh, zákonné mechanismy a eh, zásadní rozdíly mezi těmi dobrovolnými mechanismy i mezi těmi eh, mechanismy předepsanými zákonem. Ty mechanismy jsou hodně odlišné, pokud jde o harmonogram, sankce, cíle. A já se budu zabývat některými těmito rozdíly. teď eh, dobrovolné mechanizmy. Existují eh, eh, různé ehm, rozdíly, pokud jde o školení. Jsou tady podněty pro firmy, jako jsou různé ceny, tak aby firmy se chovaly dobře. Jsou databáze, aby, bylo, aby se vědělo, o ženách, které jsou eh, k dispozici mm, pro tyto funkce a potom praktické kodexy, eh, které jsou formou dobrovolné samozprávy. Existuje tedy celá řada způsobů, eh, jak pomoci tomu dobrovolnému procesu, ale zkušenosti ukazují, že to je velice pomalé a nerovnoměrné. Jediný skutečný mechanismus, který dosáhnul 40 menšinového pohlaví, tedy žen eh, v statutárních orgánech, eh, je eh, zákonný požadavek. Tím nechci říci, že ty dobrovolné mechanismy jsou irrelevantní. Nejlepší je asi udělat obojí. A to se opravdu dělá v zemích, které zaznamenávají nejrychlejší pokrok. Nicméně bez těchto zákonných mechanismů žádná země nedosáhla 40 Celá řada zemí hm, teď eh, už tyto kvóty má. Devět eh, členských států EU a ještě nějaké další eh, země, nějaké další země v OECD. Stále vyšší počet členských států EU e, v poslední době přejímá kvóty. Jak vidíte na tomto seznamu, Dánsko e, už to přijalo na začátku e, tisíciletí v roce 2000, potom Finsko a Irsko, no teprve nedávno. Celá řada členských států EU to přijala v roce 2010 a v roce 2011. To bylo Rakousko, Belgie, Francie, Itálie. Takže tady rostoucí tendence k přijímání a kvót. Stává se z nich běžný postup v EU. Existují rozdíly v tom, jak opatření cílí na firmy. Větší eh, firmy budí největší zájem. Menší firmy jsou často z eh, kvót vyňaté. Eh, jsou tady také rozdíly ve vlastnictví. Státní firmy, kde má tedy stát vysoký podíl, často zavádějí ty kvóty jako první a potom firmy, eh, které jsou kotované na burzách, potom eh, firmy s ručením omezeným, kteří, které už eh, mají nějaká veřejná kritéria, a potom soukromé rodiny, tedy, rodiny, tedy firmy v rodinném vlastnictví a, firmy velmi malé a jsou i jako poslední. Takže hmm, zejména se týká tady. Uh, um, to firm, které už mají určité eh, charakteristiky veřejně obchodovatelných společností, ať jsou s ručením eh, omezeným. Eh, pokud jde o cíle, tak vidíte, že v EU hm, jsou mezi 30 a 40 procenty. 40% přitom je číslo, které volí zákonodárce nejčastěji. Některé země udělali určité eh, rozfázované eh, rozfázované nájezd, takže začátku je menší procento a, 40, a vyšší procento je později. Nicméně se 40% se stává v Evropské unii norma. Existují eh, rozdíly v harmonogramu. Ve většině případů firmy dostanou několik let na eh, naplnění tohoto, tak jak s tím počítá i směrnice. Ta implementace je často tedy eh, rozfázovaná, čili na začátku nižší cíl a později vyšší cíl. Někdy státní firmy a potom soukromé firmy, eh, někdy velké firmy a potom malé firmy. Takže Máme tady rozfázování eh, před dosažením toho velkého cíle. Je tady eh, široká eh, škála postihů. Čím přísnější jsou ty sankce, tím efektivnější předpis je. Formální postih hm, jsou otázka, je otázka eh, zápisu firm do obchodního rejstříku nebo ve Francii dokonce, tedy eh, výmazu z obchodního rejstříku jako v Norsku, nebo ve Francii můžou, eh, může dojít k výmazu členů představenstva z rejstříku. Členové představenstva mohou přijít o své výhody v Belgii, v Itálii to je, eh, jde od varování na výstrach až k pokutám. Eh, ve Španělsku eh, například je to ztráta priorit při zadávání státních zakázek a nebo je tady, tady slabší sankce typu <clears throat> dodržte nebo vysvětlete, takže těch postihů existuje celá řada. Myslím si, že, ta, že ten nejzajímavější rozdíl se eh, týká eh, právního základu a režimu pro eh, tedy donucení zákona. Právní režim, to znamená soubor těch právních předpisů, která se, které se používají, se liší. Máme různé principy spravedlnosti, o které tady jde. Zatím se debata eh, zaměřuje na dva principy. Za prvé, jedním je eh, vhodné tedy eh, zacházení s těmi elitními ženami, které by měly být za, které by měly, které by měly být v představenstvech, a sice, že by měly být jmenovány podle zásluh a že třeba jmenovat tedy vhodné kandidáty, e, kandidáty kteří e, tedy podle zásluh, e, tak, aby se neopakovala diskriminace z minulosti. Čili to, to, to je v případě stejně kvalifikovaných kandidátů, tak je tam určité mírné pozitivní zvýhodnění. Jde o to, že ženy, které jsou v představenstvech vysoce postavené eh, ženy eh, chtějí být tedy v eh, poctivém, ve spravedlivém postavení. Potom druhý princip, o kterém se často hovoří, je dobro společnosti. Je v zájmu společnosti, aby se řídila správným způsobem. A to znamená i rozmanitost na úrovni statutárních orgánů. Eh, využití talentů, které by jinak nebyly využity. A to může eh, znamenat i ziskovost pro firmu. A firmy eh, by měly být pozbuzovány, aby jednaly ve svém nejlepším zájmu. Ovšem pak je tady ještě třetí princip. Už jsem hovořil o tom, že firmy mají určitá privilegie firma, která je registrována jako firma s ručením omezeným, funguje tak, že eh, podílníci získávají zisk, když je v zisku, ale pokud eh, se dostanou do ztráty, tak eh, podílníci jsou chráněni před tou ztrátou, kterou nese širší veřejnost, věřitelé a jiné malé podniky, které bankrotují. Je to privilegium. Eh, mít eh, ruč, omezené ručení. Lze tedy říci, že eh, je tady určitý demokratický nárok mít určitý vliv na složení těch statutárních orgánů a v těchto firmách ve veřejném zájmu. Veřejnost má zájem na, to, aby ty, na tom, aby ty firmy neskrachovaly, protože veřejnost eh, nese ztráty, když společnost s ručením omezením zkrachuje. To je otázka ve veřejném zájmu. A jsou příklady v eh, podnikovém právu, už tedy ve stávajících eh, zákonech, například v britském zákoně o společnosti z roku 96, pardon, 2006, kde už je požadavek, aby eh, členové představenstev eh, náležitě přilíželi k zájmu eh, širší obce a prostředí, ve kterém se pohybují. Čili tady mají zohledňovat širší veřejný zájem. ale lze se dohadovat, že mít eh, efektivní představenstvo, tak aby firma dneska chovala, tak eh, to znamená, že ve veřejném zájmu tam mít i ženy. Děkuji. Dobrá, vám také děkuji. A eh, abychom si udělali představu teď o jednotlivých členských státech, které nemají kvóty, tak se podívejme na tři eh, případové studie. Ta první eh, je profesor Katia Langenbrucher eh, z GTH univerzity z Frankfurtu, z kapely financí, která se tedy bude zabývat genderové vážeností v Německu. Děkuji. Na tomto prvním slajdu vidíte, co musíme mít na paměti, když hovoříme o legislativě v této oblasti. Zároveň se budu věnovat sankcím. V Německu eh, se v současné době vede diskuze, zda Eh, zda eh, zahrnou také společnosti, eh, kde existuje zastoupení zaměstnanců představenstvu. V Německu máme dualistický systém, to znamená, že máme dvě rady a většina těch návrhů se soustředí na dozorčí rady. Dále bych ráda řekla, že e, to není vždy tvůrce zákonu, který e, stanovuje kvotu, ale my tady máme takzvané flexikvoty, které si stanovují podniky sami a k tomu se ještě, o tom se ještě budu věnovat později. Pokud se podívám na ty návrhy, které jsou momentálně vypracovávány v Německu, e, tak eh, zde existuje celá řada výjimek, takže celá situace je potom nepřehledná. Pokud jde o sankce, tak eh, tady je důležitá transparentnost. Eh, vše, co má co dočinění s kvótami, s pravidly pro uplatňování kvót, musí být transparentní. ta transparentnost dává smysl pouze ve chvíli, kdy eh, se domníváme, eh, že eh, to zastoupení žen bude mít určitý vliv na reputaci. Viděli jsme u francouzského případu, že jednou z možných sankcí je odvolatelnost těch jmenovaných členů představenstva, ale nemá to vliv na jakákoliv rozhodnutí, která to, které, která to představenstvo přijalo. Pokud jmenujeme člena představenstva a pak si uvědomíme, že, tam, že, v, té, že v tom představenstvu není dost žen, a v případě eh, německého práva je možné zrušit i jmenování člena, který byl jmenován na základě volby, tak eh, není ovšem možné zrušit veškerá rozhodnutí, která tato, eh, toto představenstvo přijalo. Takže tady ta otázka odvolatelnosti nebo zrušení těch rozhodnutí je poměrně složitá. Pak jsou tady různé typy sankcí, na které se ten návrh zaměřuje eh, a německé právo se na ně zatím nezaměřuje. Eh, v Německu máme eh, kodex řízení a zprávy společností, to je podobné tomu, o čem zde bude řeč v případě Spojeného království. Je třeba říci, že je to poměrně mírný nástroj. V podstatě jde o to, že se zde doporučuje jmenování členů představenstva s ohledem na různorodost tohoto představenstva, zejména pokud jde o pohlaví. V případě dozorčích rad jsou tato doporučení silnější, a je zde explicitně řečeno, že je potřeba zapojit do dozorčích rad více žen. Nicméně opět zde funguje ten mechanismus eh, podřídit se nebo vysvětlit. To znamená, že eh, v podstatě, eh, co stačí udělat, je potom zaškrtnout několik políček ve formuláři a je to hotovo. Není tedy žádným překvapením, že e, existuje poměrně živá e, diskuze v Německu na toto téma. Jedno ministerstvo se snažilo prosadit Eh, určité kvóty, nicméně Angela Merkelová to posléze zarazila a to je otázka takzvaných flexikvót, tedy flexibilních kvót. Pak je tady otázka toho, kdo kvóty stanoví. Například eh, ocelářský průmysl nemá dostatek žen v pracovní síle jako takové, takže tady si můžeme říci, že v tomto odvětví by nám stačila kvota 10%. V jiných odvětvích to ale bude více. Eh, a chtěli bychom, aby těch 10% bylo dosaženo, řekněme, ve, čty, eh, ve výhledu čtyř let. To je tedy návrh těch flexikvot. Sociální demokraté předložili další dva návrhy ve spolupráci se stranou zelených a oba ty návrhy se snaží zajít dále, snaží se o stanovení kvoty 40 Samozřejmě je to ve velmi dlouhodobém výhledu do roku 2023. Dále je zde stanovena celá řada výjimek pro malé podniky, a e, tento návrh nestanovuje téměř žádné sankce. Takže toto je nástín debaty, která momentálně probíhá v Německu. Pokud jde o akademickou obec, tak e, celá řada odborníků zde nesouhlasí s tou základní, s tou samotnou politikou, která stojí za těmito návrhy. Samozřejmě zde existuje e, celá řada studií, které dokazují, že zastoupení žen má vliv na výkon, na ekonomickou výkonnost a celá řada studií, které samozřejmě tvrdí opak, protože to není něco, co by se dalo jednoduše dokázat. E, dále je zde e, nekompatibilita s evropským právem. Zejména jde o Eh, nediskriminaci. Dále zde o porušení principu subsidiarity. A dále, jak eh, na to poukazuje samotná komise, vše, eh, co se týká v podstatě toho zaměstnaneckého poměru, tak to je pro německou akademickou obec velmi problematické. Eh, odborníci z oblasti podnikového práva pak poukazují na to, že zaměstnanci jsou chráněni, respektive podniky jsou chráněny eh, v ústavě. To znamená, že akcionáři mají právo zvolit si eh, takové představenstvo, které, nebo takové statutární orgány, jaké chtějí. A nikdo jim nemůže nařizovat, kolik žen v nich má nebo nemá být. A toto je eh, v německém právu velmi silným argumentem. Jak říkám, poukazují na to zejména odborníci z oblasti podnikového práva. Existuje zde soudní rozhodnutí ze 70. let. Jednalo se o povinné zastoupení zaměstnanců, kde je v pořádku eh, poukazovat na nebo brát ohled na pohlaví. Eh, další, dalším aspektem je to, co tady už bylo zmíněno, že Eh, ženy nemohou postupovat v kariéře dál kvůli problémům, jako je například péče o děti a tak dále. To znamená, že eh, nemůžeme eh, z, ze soukromých společností učinit oběti toho, co se děje ve veřejném sektoru. Zároveň to znamená, že těm soukromým společnostem eh, nemůže veřejný sektor nakazovat, co mají dělat eh, ve svých představenstvech. Ve svých představenstvech. Takže kolem těchto bodů se právě odehrává eh, debata v Německu. Děkuji vám. Po této případové studii, která se týkala Německa, se zaměříme na Spojené království. Přednášející bude profesorka Elena Doldor. Eh, přednášející na univerzitě Queen Mary a eh, hostující profesorka na Cransfieldské škole managementu. Děkuji, dobré odpoledne ve spolek. Ráda bych přinesla trochu naděje. Eh, Spojené království se věnuje této otázce především z pohledu dobrovolných závazků už určitě 10 let a tady bych chtěla poukázat na, některá, na některé úspěchy a na některé trvající výzvy. Abych uvedla kontext z větší šířky Spojené království má spíš dobrovolný přístup k řízení podniků. Podniky mají mít nějaký kodex správných zásad, zásad zprávy a řízení, které, na které dohlíží Rada pro eh, účetní výkaznictví. A Eh, ten kodex byl revidovaný v roce 2010, kde jsou, je kladený důraz na hlavní principy dobrého řízení. A tato zpráva obsahuje mm, jaksi taky poukaz na diverzitu podniků. Ta stávající verze kodexu žádá eh, podniky, aby věnovali pozornost diverzitě pracovníků při náboru. Ovšem tyto aspekty týkající se diverzity jsou poměrně volné a nejsou k nim žádné sankce a mm, kromě eh, jak si uveřejňování špatných příkladů eh, žádné další nástroje nejsou. V roce 99 byla publikována první zpráva, které bylo věnováno pozornost, mnoho pozornosti a Eh, ovšem ve Spojeném království dosta, došlo k, ke změně po eh, takzvané Davis Review o eh, ženách ve statutárních orgánech. Davis byl jmenován koaliční vládou, aby jak si přistoupil k přeskumu stávající situace a on k tomu přistupoval stranou optikou došlo k veřejným konzultacím, kde e, vrcholní představitelé podniků, experti, politici a podobně se zapojili do té diskuse. Bylo to poměrně unikátní. Ehm, kolega jeden je členem tedy řídícího výboru e, pro tu Davisovo, Davis Review a zpráva byla publikována na začátku roku 2011, kde byl posílen ten dobrovolný přístup, ale byly tam daleko větší detaily eh, v porovnání s minulostí. Specificky podniky nyní očekávají, že si stanoví genderové cíle a že budou mít jasné ukazatele eh, genderové problematiky eh, na všech úrovních eh, pracovních pozic a musí explicitně říci, jakou mají politiku v oblasti diverzity v složení představenstva a jakým způsobem chtějí naplnit ty cíle, které si stanovují. Tím se změní ta situace, bude tam více dialogů eh, a od publikace té Davisovy zprávy v roce 2011 eh, mm, Davis učinil opravdu velmi mnoho tím zapojením vlastně všech možných subjektů do této diskuse. Eh, týká se to nejenom kvality eh, dialogu a čísel, ale Tady máme například přehled zastoupení žen v představenstvech od roku 1999, kdy žen bylo zhruba 6%, nyní je to kolem 15%. Já vím, že to je ještě daleko od žádoucích cílů, ale je to rozhodně pokrok a musíme tady zaznamenat, že ten pokrok se v posledních dvou letech urychlil tady to tempo růstu je podstatně vyšší než v předchozích deseti letech. A když si to rozdělíme podle typu e, funkcí v orgánech, vidíme podobně jako v jiných zemích, v, e, ve výkonných funkcích je těch žen daleko méně než v nevýkonných funkcích. Tady to je zhruba kolem 6, 6,5% e, v, v, u těch 100 největších firm a v případě nevýkonných funkcí je to zastoupení žen podstatně vyšší, 22%. Tady vidíme to zrychlené, ten zrychlený růst zastoupení žen v těchto orgánech od roku 2010. Eh, a jsou teda tyto signály optimistické, to je něco, co my eh, sledujeme, 25 nově obsazených e, funkcí e, získaly ženy v roce 2012, což je dvojnásobené oproti roku 2010. Jenom 11 firm má mm, správní radu složenou čistě z mužů a, e, a 50 podniků má ve správní radě více než jednu ženu. Situace je podobná v případě menších podniků, těch v TS 250, tedy 250 podniků po těch 100 největších. Tady e, ty výsledky byly vždy o někud horší, co se týče zastoupení žen, ale e, e, je důležité vidět tady ten vývoj a jak říkali ostatní řečníci, kteří hovořili o potřebě mít transparentní způsob jmenování, tak to bylo také předmětem mm, těch konzultací. A jeden z požadavků té Davisovy zprávy je, aby Eh, byly stanoveny principy eh, správného chování, takže určitý kodex, etický kodex byl vyprodukovaný v červnu 2011 a byla realizovaná studie týkající se praxe při náboru eh, v těchto firmách a došlo k analyzování, tedy jaká praxe je pozitivní, v čem jsou problémy. Jedná se většinou o netransparentní kritéria, jmenování a podobně. Takže je tu mnoho dobrých příkladů, povzbudivých příkladů. Ze, ze studie vyplynulo, že je větší eh, potřeba nebo snaha zajistit větší diverzitu. Je tady vidět, že je větší povědomí eh, v této oblasti eh, a projevuje se to i v těch parametrech, jaké kandidáty jsou hledány. Jestliže tady máme seznam nebo cíl 30 eh, žen eh, na tom takzvaném longlistu, eh, jestliže to potom náborové agentury respektují. Eh, eh, myslíme si, že by měli být více proaktivní a měli by vytvářet databáze s kandidátkami, tak aby bylo um, ehm, eh, pro ženy snaží tedy získat tyto funkce. To je povzbudivé, nicméně pokračují i některé nepříliš inkluzivní praxe, jako jsou třeba nejasná náborová kritéria, zaznělo to tady v diskusi, jakým způsobem zdůvodňujete objektivně, že jste někoho odmítli náborové firmy i e, ty výbory pro nominace mají někdy také krátkodobé přístupy jestliže chtějí nějakou funkci obsadit rychle, tak si nedají tu práci s dostatečným náborem kvalitních kandidátů a kandidátek. A někdy dochází ke mm, problému tedy s klientem, který mm, si řekne o nějaký typ eh, kandidáta a ta náborová firma jak si se s ním nepře a nemá tendenci jak si měnit eh, ty jejich pozice. Člověk přemýšlí, proč se s ním zachází rozdílně, ale to bývá ten důvod. Nicméně ty signály jsou povzbudivé a eh, teď po revizi eh, kodexu, eh, etického kodexu opravdu pozorujeme pozitivní vývoj. Na závěr tedy můžeme říci, že s tím stávajícím tempem do roku 2020 bychom měli dosáhnout asi 37 žen ve statutárních orgánech. Ovšem to bude možné jedině, když to tempo vývoje bude pokračovat stejně rychle s tím um, zapojením více subjektů se eh, samozřejmě zůstávají ještě určité výzvy, není eh, E, zatím ještě dostatečně, nejsou stanovena dostatečně pevná kritéria, potom e, problém u, my, u menších podniků, tam je to zastoupení žen nižší. Obecně Spojené království kvóty vnímá nepříznivě, takže není eh, vůle eh, jak si akceptovat ten evropský návrh kvót. Nicméně, eh, když definujeme přístup Spojeného království k těm dobrovolným postupům, rozhodně se nedá říci, že by byla tendence k nějakému lese faire a za to odmítání kvót v podnicích a e, nicméně jako hrozba kvót, zavedení evropských kvót přispělo k urychlení vlastně toho pozitivního vývoje ve Spojeném království. Děkuji e, paní doktorko Polerova a děkuji vám také za e, informace ke studii z Británie. A teď se dostáváme k poslední dnešní řečnici, profesorce Beatě Nadí docentce na univerzitě Matyáše Kurvína v Budapešti, která nám podá před prezentaci o situaci v Maďarsku. Děkuji, pane předsedo. Ono je vždycky velice těžké e, být poslední řečnicí, ale e, má situace je usnaděna tím, že předřečnice Eh, hovořili o eh, řadě věcí, takže já nemusím eh, začínat úplně od začátku. Jsem z Univerzity Matyáše Korvína v Budapešti a učím sociologii, hospodářskou sociologii a vztahy mezi pohlavími. Stručně k úvodu. Tohle téma opravdu eh, není eh, středobodem eh, pozornosti veřejnosti v Maďarsku v současnosti. Naše země splnila většinu očekávání externích, politických a hospodářských. Máme zákon o rovných příležitostech, o rovném, tedy úřad pro rovné zacházení, ale to je všechno. Tyhle kroky byly učněny nicméně eh, nejsou nějak eh, hluboce zakořeněné v eh, hodnotových představách lidí a není to na politickém pořadu dne. Myslím si, že otázky, které se týkají rovnosti a rovnosti příležitostí, rovnosti pohledí příležitostí vyvrcholily kolem roku 2004 a od té doby tedy kolem eh, vstupu do EU a od té doby eh, jsou odsouvány stále více na okraj. Eh, já v zásadě chci říct, že situace byla tehdy, tedy žen ve vedení byla před 20 lety mnohem lepší než v současnosti. Já se zabývám pohlavím vedoucích pracovníků už téměř 20 let a, a konstatuji to se zármutkem, ale bohužel situace byla mnohem lepší tehdy než nyní. A mám a proto některé argumenty. Tehdy, před 20 lety, když se měnil systém, více žen v Maďarsku pracovalo než v současné době, takže jejich zaměstnanost byla vyšší. Ta tedy klesla zásadně E, tehdy také stále více žen nastupovalo do vedoucích pozic. Čili e, vydávali se správným směrem. A to je pryč. Hodně je podporoval e, také systém sociálního zabezpečení. Byla dobrá síť péče o děti, pořád máme dobrou, dobrý systém mateřské dovolené, veřejné stravování a, a Mm, také péče o děti e, po škole v družinách. Takže to byla e, věc, která, byla velice, e, která velice usnadňovala rodinám život, zejména matkám. Takže ženy mohly pracovat a samozřejmě museli pracovat, ale přijímala je, přijímala je společnost. Mm, a očekávalo se to a to se hodně změnilo. Ovšem musím být také kritická, protože protože eh, nikdy eh, vlastně se politika nesnažila o zdůraznění otcovské role mužů. Ve vrcholovém managementu eh, ženy zastávaly řadu vrcholových pozic. Proč? Protože pozbírali obrovský lidský kapitál. O tom už jsme slyšeli. Jaké investice do lidského kapitálu přispívají k úspěchu eh, žen v manažerském životě. Takže ženy byly v řízení podniků eh, ve vyšším eh, vzdělávání finančním nebo v právním. Takže měly opravdu ten kredit, aby se dostali do vedoucích funkcí. A zároveň ve východním bloku obecně řada žen měla příslušné jazykové schopnosti, takže mohla eh, hovořit anglicky a, a německy a to často. A to jim eh, dalo obrovské příležitosti, častěji než mužům. Mm, to vyplývá z mého výzkumu eh, založeného na pohovorech. Takže na, na národní společnosti, které přicházely do východního bloku, do Maďarska, nabídly ženám první kariéru. samozřejmě, nebo ne, samozřejmě, oni se nemuseli dostat jenom na první úroveň eh, v managementu, často eh, byly segregovány do druhé linie. Ale mm, byly tam, bylo to často v takových těch eh, feminizovaných odvětvích jako finance. A, a často také trpěli platovým, platovými rozdíly v těchto pozicích. A teď vidíme, že žen je v těch vrcholových pozicích stále méně. Na slajdu vidíte mm, tu známou pyramidovou strukturu, že ženy jsou na pracovním trhu ve vyšším vzdělávání. Jako i jinde v Evropě, na nižších eh, manažerských úrovních, ale na představenstvech nikoli a zejména to nejsou předsedkyně představenstev. Tohle vás možná překvapí, těch 40% žen ve vedoucích e, pozicích. Já jsem byla překvapená, když jsem se díval do těch dat. A ten předchozí výsledek byl 35%. A zvýšilo se eh, to ne, ne kvůli tomu, že by eh, bylo více žen v manažerských pozicích, ale vzhledem tomu, že za krize více mužů přišlo vedoucí pozice než žen. A proto došlo k těmto strukturálním změnám. Čili v Maďarsku eh, v vrcholovém vedení jsme svědky toho, že to má vysoký podíl mužů a nikdo si nemyslí, že je to problém. Nikdo v managementu nebo politickém životě si eh, myslí, eh, nemyslí, že by to byl nějaký zásadní problém. Ale pokud si vezmete eh, otázku meritokracie vážně, a když budeme hovořit o, o využití lidského kapitálu ve společnosti, tak bychom na tuto otázku opravdu neměli zapomínat. Já už jsem hovořila o té mm, pyramidové eh, struktuře eh, managementu. Víme, že zastoupení žen v elitních pozicích je asi jedna šestina, jedna sedmina. Takže to opravdu eh, stagnuje. A není šance tuto situaci změnit. Já jsem pozbíral nějaká data z budapešské burzy, máme velice malou burzu a Letos na ní bylo kotováno 40 firm. A e, jsou tam dvě kategorie. Já jsem akorát chtěla hovořit o, o rozdílu mezi kategorií A a B. Firmy v kategorii A jsou e, ty nejsilnější a největší, pokud jde o likviditu a kapitalizaci. A tam vidíte, že prakticky ženy se tam nevyskytují. Jsou ve druhé linii. Takže i ty eh, eh, firmy na burze jsou velice fragmentované. Nevidíte eh, tam zastoupení v 10%. Tady, takhle vidíte, že v průměru jsou tam ženy v 10% ve statutárních orgánech. bych vás ráda odkázal eh, na eh, výzkum z Maďarska, který vysvětluje, proč ženy eh, managementu chybějí. Já tomu říkám taková genderová kultura. Kolegyně už tady hovořili o tom, že musíme dělat něco s mentalitou, se zvyklostmi. Ano, eh, čas od času eh, jsme svědky eh, v sociologických výzkumech, že maďarská společnost je velice tradiční. Takže je tady velké rozdělení mezi mužskými a ženskými rolemi a oblastmi a ženy nejsou považovány za někoho, kdo by byl nějak angažován v práci a natož ve vedení. Takže já jsem eh, provedla několik organizačních šetření. Eh, měli jsme debatu v eh, takzvaných fokus grupách a v A zjistili jsme, že lidi, muži i ženy jsou proti ženám ve vedení. Takže eh, odmítají eh, tuto myšlenku a mají eh, spoustu předsudků. Tvrdí, že ženy jsou ve vedení, jsou kariérně orientované, maskulinní a špatně vedou skupiny. Takže i v, tomto, i v konkurenčním, i veřejném, i soukromém sektoru jsme toto zjištěli opako- zjišťovali opakovaně a ženy byly kritizovány ze dvou důvodů. Za prvé, když měli eh, malé děti a vrátili se do práce brzy, tak to znamenalo, to znamenalo po šesti měsících tedy v Maďarsku, a, a za druhé, když eh, dosáhli vysokých manažerských pozic. Takže už uh, se musím uh, dostat ke konci. Asi víte, že Maďarsko eh, je opr- maďarská vláda je proti eh, kvótám. A přislíbila o tom debatu, ale zatím žádná debata ve veřejném životě eh, se nevede, ani v politickém životě. A, a místo o, o pohlaví se tady hovoří o rodině, místo o rovných příležitostech se hovoří o, o plodnosti. A myslím si, že v Maďarsku je opravdu obtížná záležitost dostat ty otázky rovnosti pohlaví do veřejné debaty. Děkuji. Děkuji vám za informace o případové studii Maďarska. Ano, e, vůbec e, není snadné tady vypředstavovat, já vás tady pořád musím utínat. Měli jsme tady spoustu řečníků e, a z toho máme velkou radost. Bohužel už nám nespívá příliš dlouhá doba na debatu. Já požádám teď paní Kracu nebo paní Eliny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 tady neměli velký prostor na kladení otázek a na e, diskuzi, ale vyslechli jsme si poměrně široký přehled o, nej, o situaci v nejrůznějších odvětvích a e, členských státech a myslím si, že to pro nás bude velmi e, podnětné. Děkuji, já také budu, e, se pokusím mluvit stručně. Chtěla bych poděkovat za všechny prezentace. Já si myslím, eh, že eh, jsme si tady eh, nasnili velice mnohočetný obrázek a teď by to mělo ovlivnit naši politickou práci. Swedish, it only takes two minutes, I promise. A já teď budu hovořit švédsky a, a slibuji, že mi to nebude trvat příliš dlouho. Stejně jako paní Regner a paní Karaca eh, jsem chtěl eh, srdečně poděkovat všem přítomným a také bych poděkoval sekretariátu za skvělou eh, práci, které bylo nezbyt, mm, kterou bylo nezbytné odvést při organizaci této konference a také děkuji všem tlumočníkům, že s námi ještě doteď zůstali. Teď už bych také poděkoval všem eh, našim eh, přispěvatelům. Opravdu eh, jste nás zde informovali, prohloubili jste naše pohledy, tak abychom při naší práci mohli se tímto orientovat. Děkuji také zpravodajům a také se těším na konečný výsledek. Věřím v dobrou spolupráci a přeji vám hodně úspěchů v této práci. A jako poslední bych ještě řekl, že samozřejmě může mít eh, různé eh, přístupky k kvótám o tom, jestli je dát do evropské legislativy nebo ne, ale samozřejmě eh, vždycky můžeme myslet i o principu subsidiarity, ale vždycky je dobré také slyšet lidi, kteří hovoří proti kvótám. Lidé musí mít opravdu schopnosti, když něco dělají, ale co to je ty schopnosti, dovednosti, poznatky? Když se hovoří o kvótách obecně, nebo když je někdo vůbec obecně proti, tak eh, je vlastně eh, také eh, proti stávajícímu systému. Protože je to systém mužských kvót. Je to neformální systém, ale je to systém, kdy muži jmenují jiné muže, vybírají muže a hledají jiné muže. Když chceme odbourat tento eh, mužský systém, tak musíme nejdříve zavést formální systém kvót, kde eh, muži a ženy budou mít stejný, eh, stejné šance a potom budeme moci volit. To jsou tedy má poslední slova. A jako muž teď využiju mm, té šanci, abych to tady ukončil ale jsem jinak velice rád, eh, že jsme už eh, skončili s touto eh, nebo dovedli dnešní konferenci k úspěchu.